So, good morning, ladies and gentlemen. Mr. Buzek. Dobré ráno, dámy a pánové. Pan Buzek má jiný eh, důležitý termín, eh, takže se poněkud spozdí, proto mě požádal, aby ho eh, zastoupil, než se mu podaří k nám připojit. Já bych tímto tedy otevřel naše zasedání výboru První bod je eh, přijetí našeho pořadu jednání, který máme. Eh, body 12 a 13, to bych vám chtěl říct, byly prohozeny, jinak tady žádné změny nemají. Má někdo nějaké připomínky k programu? Zdá se, že ne, takže schváleno. Eh, další bod, to je schválení zápisu ze schůze. A tady z předchozích schůzí máte tyto zápisy ze 14. dubna a 20. dubna opět ve svých složkách. Opět se ptám, zda jsou nějaké připomínky. Zdá se, že nikoli, čili považujeme za schválené. Dámy a pánové, tématem dnešního dopoledne je na cestě k Evropské energetické unii. Je mi nyní potěšením požádat zpravodaje Marka Grobáčíka z ECR, aby nám prezentoval své e, závěry či návrhy a po nich dostanou slovo e, a mm, stínoví nové a poté zástupce výboru NV. Děkuji, pane předsedo. E, děkuji vám Chtěl bych eh, úvodem eh, velice poděkovat a poblahopřát komisi, která připravila eh, řešení pro energetickou unii, jež by se měla stát zásadním prvkem naší práce v oblasti energetické nezávislosti, zajištění dodávek energii na vnitřním trhu, spolupráce a především bezpečnost občanů eh, z hlediska energetických dodávek, tedy zabezpečení energetických dodávek pro občany. Úvodem bych chtěl naznačit, že tato zpráva navazuje na dosávadní zprávy, jako je třetí energetický balíček, případně předpisy nebo regulace týkající se dodávek plynu z předchozích let a budeme tedy pokračovat stejným směrem. Co je zde důležité? Úvodem je třeba říci, že Evropská unie importuje 60 zemního plynu, 90 ropy a to nás stojí téměř jednu miliardu eur denně na zásobování energii. Toto je zásadní a nejvyšší nákladová položka Evropské energetické unie, která je také největším energetickým trhem na světě. To je pro nás samozřejmě velmi vážná výzva. Mnoho zemí v Evropské unii je závislých především na dodávek energii z východu, především tedy ruského zemního plynu. Jiné značně závisí na zemích severní Afriky, což zmiňuji v souvislosti s nestabilitou strojů a hledání řešení, které by, která by stabilizovala eh, dodávky energií a tím také vnitřní trh. Ceny elektrické energie jsou ve srovnání s jinými zeměmi výrazně vyšší, zejména ve srovnání se spojenými státy. Máme ceny elektřiny dvojnásobné a podobně dopadá srovnání s Čínou nebo Indií jestliže v souvislosti se zemním plynem jsou ceny plynu v Evropské unii eh, oproti Americe a jsou tedy dvoj až čtyřnásobné. V některých zemích jsou ovšem tyto ceny ještě vyšší. A to ovšem samozřejmě závisí na tom, eh, zda nebo z kolika dodavatelů lze vybírat. Také je třeba říci, že ceny elektřiny pro státní rozpočty a jejich zdanění zrostlo v posledních letech téměř 5 Strategie, kterou dnes budeme projednávat a chceme ji přijmout, Eh, musí být v souladu eh, se smlouvami o EU. A tady se hovoří o tom, že eh, koš, tedy ta sestava energetických zdrojů, zůstává ve výlučné kompetenci členských zemí. A toto je nadřazená zásada, kterou je třeba se držet. Jak by měla vypadat Evropská unie? a z čeho vychází tato zpráva. Tak především Evropská unie eh, se musí eh, zabývat otázkou diversifikace eh, zdrojů energie a ale také propojovacích zařízení, těch interkonektorů, transhraničních spojů a to jak v elektrických sítích, tak také v plynovodních sítích. Tady nám chybí investice a je to nedořešené. Eh, musíme se zejména soustředovat na rozvoj eh, produktovodů a navázání sítí na sousední země. Tady je místo pro směrnici nařízení. Role Evropské unie spočívá v regionální koordinaci, eh, tak aby došlo eh, k rozhodnutím, eh, která budou na jedné straně koordinována, na druhé straně ovšem musí zabezpečovat také kroky zemí pro případ krizí a mm, také musíme mít dispozici havarijní plány v případě výpadků. Čili to je především otázka infrastruktury a rozvoje přeshraničních propojení. Eh, další věc je otázka vyjednávání. My totiž eh, uzavíráme smlouvy eh, jakožto členské země, které ponechávají velkou mezeru v eh, různých eh, ustanovení a mnoho z nich je zneužíváno eh, dodavatelskými zeměmi, zejména v těch zemích, kde je jasná závislost na jednom dodavateli. Zde Evropská unie musí postupovat velmi kreativně, to znamená, musí podpírat země Eh, které podporovat země, které chtějí dobrovolně uzavírat smlouvy. A musí to být samozřejmě v souladu s pravidly společného trhu a Světové obchodní organizace. Čili tady jde o zachování důvěry a eh, důvěrného zacházení eh, s citlivými informacemi. To tedy je věc, která nespadá tady do naší kompetence, nicméně je třeba eh, toto, tento prostředí pro vyjednávání, tím se zabývat musíme a tím se musí zabývat eh, Evropská unie. Také jde o tom, jak by měla být, eh, jak by měly vypadat tyto dohody, a zejména, mm, aby tady byly nějaké rámcové mm, podmínky. Vše je samozřejmě dáno vůli zemí, které eh, budou chtít jít touto cestou. Čili máme tady dlouhý seznam eh, různých ustanovení, eh, požadavků a řešení. Čili je to jak o detaily v těchto smlouvách, také o jejich obecnou povahu samozřejmě to všechno bude záviset na eh, členských zemích. Eh, máme v těchto eh, dohodách mnoho rozdílů mezi těmi jednotlivými zeměmi, no, jak si to představuje jednotlivých zemí. Jak říkám, je tady, jsou tady body, které jsou důvěrné, či o těch nemůžeme jednat, ale pokud se týče charakteru těchto dohod, tak určité e, závazky, rozhodnutí a tak dále, to musí být dostupné na internetu, dostupné veřejnosti, e, tak aby se vymezil transparentní prostor těchto dohod a aby e, všechny členské země byly, aby bylo s nimi zacházeno rovně. Čili toto je další prvek, eh, jak by měla vypadat eh, ta unie v Evropě. Eh, další věc, to je otázka zdrojů energie. Tady máme zásadu, který se, která se dnes uvádí v život v USA. My jsme zeměmi, které stojí v určitém konkurenčním vztahu eh, v, k USA, eh, soutěžíme tedy o eh, také životní úroveň obyvatel. Tedy ty principy, které, o tady hovoří, spočívají v tom, že nesmíme diskriminovat žádná, žádné zdroji energie. Ten energetický koš, ten energetický mix musí obsahovat tradiční i obnovitelné zdroje, včetně eh, fosilních a nukleárních paliv. To je jediný způsob, jak mít stabilní dodávky energii, které budou podléhat výkyvům a krizím energetická politice, politika musí mít za cíl eh, za cíl eh, diverzifikaci zdrojů i o zdroje, které dnes třeba ještě ani nemáme. A eh, to všechno bude vyplývat také z dohody TTIP a vyloučení, omezení dodávek ropy a zemního plynu. Také se to týká otázky břidlicových plynů, která se rozvíjí zejména eh, v oblasti Severní Ameriky a Jižní Ameriky. Tady je, eh, jsou skutečně velké možnosti eh, dovozu. Pan předseda, omlouvám se, hovoříte už 11 minut. Dobře, pane předsedo, já jsem nevěděl, jak jsem omezen. Já tedy mám ještě dvě, dvě věci, které jsou důležité. Takže já to zkusím teda omezit na dvě minuty, tak prosím vás o dvě minuty. Vnitřní energetický trh, o němž jsem hovořil, eh, musí se týkat rozhodnutí, které budou přijatelné pro všechny členy EU. A co se týče energetické účinnosti, to je velice důležitý aspekt. Energetická účinnost se má zejména týkat novinek, zejména tedy úspor eh, v oblasti eh, využití energie. Tady hovořím zejména o stavebnictví s tím, že eh, bychom to neměli příliš Eh, svázat předpisy, poněvadž tady bychom eh, se dostali velice brzo k eh, před, přeregulaci a to by potom té energetické účinnosti nakonec mohlo stát cestě. Týká se to především třeba základních parametrů. Například bychom měli stanovit koeficient této neprůchodnosti průchodnosti a tedy nejenom, tak neměli bychom zacházet do konkrétních technologií. A e, posledním prvkem je e, vytvoření nízkoemisní ekonomiky. Tady bych chtěl poznamenat především to, že dekarbonizace, e, která by nebyla neutrální, tedy dnesky neutrální, by mohla způsobit deindustrializaci a odliv eh, firem eh, z Evropy eh, s tím, že by nám narostla nezaměstnanost a byla by zde hrozba energetické chudoby. Evropská komise o tom hovoří v tom tak, že v souladu tedy nebo eh, vlivem eh, dopadů klimatických eh, opatření je třeba je třeba tedy zamezit vlivům politiky, klimatické politiky, která by vedla k chudobě. Já hm, to říkám velice jednoduše. Prostě ceny energii musí klesnout o 20 my tady máme zásadu 20, 20, 20, 20% redukce CO2, 20% eh, snížení emisí eh, z uhlí a 20% eh, nárůst HDP v průmyslu roku 2020, tak já bych tomu přidal ještě další dvacítku a to je o 20% snížit ceny energii. Děkuji panu zpravodaji za představení všech aspektů. A nyní jménem politických skupin jako první za EPP promluví Andreas Björk. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji Krobarčikovi za jeho namáhavou práci, také měl poměrně dost málo času na to, aby si připravil první verzi, takže díky němu teď můžeme hovořit o prvním návrhu zprávy. Ten název Energetická unie, to je možná nový název, ale ty cíle a způsoby už jsou známé, protože už o těchto cílech hovoříme konkrétně v našem výboru už dlouhá léta. Myslím si, že celkově jsme tedy k celé řadě témat došli k souhlasu a k dohodě, i když ještě zůstávají některá otevřená témata. Jménem EPP bych chtěl zdůraznit zejména ta témata, kde se shodneme. To znamená vyváženost ekonomiky, konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek a udržitelnost. Já se teď k tomu ještě vyjádřím podrobně. Za prvé, ve stávajícím ekonomickém prostředí kde máme stagnaci a vysokou nezaměstnanost, musíme zdůrazňovat průmyslovou konkurenceschopnost Evropy, abychom mohli podporovat vznik pracovních míst, abychom také zajistili nízké e, ceny pro konečné spotřebitele. To je důležité pro zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu. V globalizovaném světě musíme také zabránit takzvanému úniku uhlíku. Za druhé, posílená diverzifikace dodávek. To je naprostá priorita. Musíme lépe vyvíjet infrastruktury a lépe také využívat stávající struktury. To je třeba podporovat. Musíme mít také na, mys, mít, e, na mysli, že usilujeme o postupné vyřazování fosilních paliv, ale musí na to být dostatek času. Evropa se e, zavázala k tomu, že chce také bojovat proti změně klimatu a že chce usilovat o pokrok směrem k takzvané nízkouhlíkové ekonomice, takže jsou zde obnovitelné zdroje a také snižování poptávky. To jsou nejlepší způsoby, jak snižovat e, závislost na fosilních palivech a tím i závislost naší ekonomiky a cíl k nízkouhlíkové ekonomice. Eh, musíme zde také posilovat energetickou účinnost, zejména třeba ve stavebnictví, protože budovy využívají 40 energie v EU. Musíme zde mít také ambiciozní strategie vytápění. Eh, musíme zajistit, že Evropská unie bude také lídrem v obnovitelných zdrojích, musíme se soustředit na výzkum a nové technologie. Co se týče zprávy nebo řízení energetiky, musíme zajistit, že každý členský stát plně implementuje stávající legislativu a zejména třetí energetický balíček. Konečně bych ještě chtěla říci několik konkrétních věcí o tomto návrhu. Měli bychom zdůraznit nutnost konkurenceschopnosti a udržitelnosti, aby ten text byl vyvážený. Skupina EPP je spíše skeptická, co se týče obecného cíle EU, který zní snížit závislost na dodavatelích i když je důležité, abyste byli také ehm, cíle, které se týkají e, cen, tak nemůžeme podpořit bohužel cíl, který se týká těch velkoobchodních cen. <clears throat> Už nemám dost času, takže to je z mé strany vše a děkuji za slovo. Děkuji nyní pan Savonato za skupinu SAD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také já bych rád poděkoval panu zpravodaji za vykonanou práci. I když takový první dojem, který nabýváme, když si čteme jeho text, je ten, že je tu velký rozdíl mezi tím, co Evropská komise říká ve svém sdělení a ty ta ustanovení, která zde píše pan zpravodaj. Je to takový přístup, který postupně v parlamentu a v tomto výboru tedy zastáváme a o které body se jedná, eh, ve, kterými, ve kterých tedy nesouhlasím, i když jako mohu do určité míry symptomaticky souhlasit, ale co se týče terapie, té léčby na vyřešení problému, tady už mám jiný náhled. Pan zpravodaj tu stanoví a přijímá těch pět hlavních pilířů, které nabízí komise. Otázka snižování uhlíkových emisí, výzkum, energetická efektivita, celá řada otázek jsou stále problematické, protože jdou tak jaksi proti tomu, jak na to nahlížíme v Evropském parlamentu. A samotná Evropská komise jak si předkládá text, kterému my musíme nyní umět čelit. A já doufám, že i v těch jednáních mezi různými politickými stranami dosáhneme určité konvergence. V první řadě je důležité tedy, aby si komise uvědomila to, co nám předložila na poprvé a poté tedy rozvinou ty určité úvahy, ty návrhy, eh, které předkládá náš parlament my si přejeme takový systém, kam by se zaintegrovaly jednotlivá ta energetická témata. My bychom si opravdu přáli jít tímto směrem, protože potřebujeme mít společné cíle, potřebujeme mít jednotné subjekty, které budou energetickou politiku řídit, ano, existuje těch pět pilířů, ze kterých eh, by se mělo vycházet. A ještě jedna věc, která je velice důležitá. Nezapomínejme ani na emise skleníkových plynů. Tedy všichni bychom měli přispívat k vyřešení toho jevu oteplování naší planety. Vy jste také zmínili eh, dekarbonizaci, energetické úspory, účinnosti systémů, které potřebují energii. Všechny tyto věci, které by šly tímto směrem k tomuto cíli, tak to můžeme podpořit. Měli bychom se dopracovat nějakého společného stanoviska, Myslím si, že prozatím ty rozdíly mezi námi jsou příliš velké. Není zástupce ALDE. Thank you very much. Pan Peterson, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velice poděkovat zpravodaji za návrh této zprávy. Dovolte mi upozornit na klíčové body, o nichž zřejmě naše politická frakce předloží pozměňovací návrhy. Za prvé, zpráva řízení. Zpráva, tato zpráva upozorní na to, že je důležité vytvořit skutečný vnitřní trh s energetikou. <clears throat> Tím se nám podaří snížit ceny nákladů, také za, za, zavádět více obnovitelné zdroje a také přinést lepší nabídku pro spotřebitele i pro mm, výrobce ale musíme jednak odstranit regulatorní, tak i ty neregulatorní překážky, které dnes existují na energetickém trhu. Také zapotřebí vystavit e, klíčové infrastruktury. To je opravdu zásadní, ale musíme pokročit ještě o krok dál. Je důležité, aby národní e, vlády kom, um, plně a konzistentně prováděly evropskou legislativu. Také tam musí být dostatečný dohled ze strany komise i ze strany agentur, jako máme třeba INSO nebo Asia, takže to je, pokud tam nebude takový dohled, tak nedokážeme tyto cíle eh, splnit. Také musíme ještě zdůraznit, že i Evropský parlament si musí uchovat svou úlohu v celém procesu, zejména co se týče nových iniciativ, která, které budou předloženy eh, pod tou zastřešující kapitolou Energetická unie. Také zde musí být dobrý dialog Eh, s evropskými orgány eh, ze strany členských států, třeba v oblasti těch propojovacích zařízení. Dále, co se týče energetické účinnosti a udržitelnosti. Chtěli bychom v této zprávě zdůraznit právě energetickou účinnost a udržitelnost našich energetických trhů má ehm, zde být důležitý přechod eh, na udržitelnost. Někdy se to považuje za určitou překážku a za další nárůst administrativy pro firmy. Myslím si, že pokud bude dobrá, dobře provedená legislativa s jasnými cíly, tak tato legislativa vyšla jasný signál firmám, že firmy v dlouhodobém hledisku můžou dosáhnout úspor. Toto často slyšíme od firem, od eh, ostatních aktérů, že potřebují, že potřebují jasný cíl, jasný plán, aby si dokázali dobře plánovat své investice, aby dokázali plánovat dlouhodobě. Eh, děkuji, já si myslím, že celkově najdeme dobrý kompromis, který umožní Evropskému parlamentu důrazně přispět eh, k vytvoření energetické unie v Evropě. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji také, že jste dodržel řečnickou dobu. Nyní paní Tomas za zelené. Pardon, pan Tomas. Děkuji za slovo. Ještě než se dostanu k obsahu zprávy, tak myslím, že to je jedna potíž. Co zde vlastně děl- teď děláme? Právě jsme dokončili hlasování o té zprávě, která se týkala plynů. Tam bylo obrovský počet pozměňovacích návrhů, asi 900 tak si myslím, že jsme našli určitý kompromis v té oblasti bezpečnosti dodávek a tak dále. My jsme o tom hovořili asi tři měsíce. A teď vlastně zase hovoříme o tom plynu, o těch eh, jižních eh, plánech. Myslím si, že bychom se měli dohodnout na tom, kde leží ten kompromis ohledně toho jižního, eh, toho projektu Southern Gas. Musíme se podívat na to, kde je v této debatě komise a rada, kde, jak se oni na to dívají. Pan Patterson hovořil o té zprávě, o řízení celého toho systému. Jak, jak bude vypadat ta zpráva? My jako Evropský parlament jsme vždy říkali, že chceme evropštější, europeizovanější systém, protože by to přineslo nižší náklady. Takže je zde důležitá regionální spolupráce jaký, jaký zde bude mít eh, roli různé agentury, ENCA nebo další. Takže musíme se bavit o takovém systému zprávy, v němž bude mít své slovo i Evropský parlament. Nemůže zde být energetická unie bez Evropského parlamentu. Další věc. Úloha spotřebitelů, občanů a měst. Myslím si, že bychom zde um, si měli uvědomit, že ať už uděláme sebelepší e, nový legislativní návrh, tak nakonec je důležité, aby to bylo přínosné pro občany, pro města, aby se to projevilo v energetické účinnosti nebo třeba v dopravě. To tam také musíme do té zprávy zahrnout. Jak je to s moderními technologiemi, s decentralizovanými energiemi? Hmm, jak můžeme celkově propojit ten projekt energetické unie s občany. A třetí věc, o tom už hovořil předřečník. Jaký je také, jaká je také průmyslová dimenze této věci? Kdo, teď, kdo je teď lídrem na světě? Kdo má uh, nul, eh, budovy s nulovými emisemi? Evropa. Kdo je první v udobrovitelných zdrojích? Zase Evropa. Ale teď už nás dohání Čína, ale také USA Eh, se investuje obrovská, obrovský objem peněz, třeba v té vojenské eh, oblasti do různých baterií. Takže musíme se zamyslet nad tím, jak má Evropa zůstat lídrem v klíčových technologiích. Další věc je ta Southern Gas, projekt Southern Gas a další je důležitá eh, ta otázka té zprávy energetické unie a potom, jak zůstat lídrem. Takže to jsou ty hlavní věci, které musíme dohodnout ještě předtím, než dojde k rozhodnutí v prosinci. A myslím si, že bychom tím také mohli dodat ještě další přidanou hodnotu k této již, dobře, již teď kvalitní zprávě. <clears throat> Děkuji. Nyní pan Sidikiotis Zague. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych chtěl poděkovat zpravodaji za vykonanou práci a souhlasím v některých věcech s tím, co zmínil Klot. Chtěl jsou tu určité významné body, které můžeme podpořit, nicméně pak jsou tu e, místa, která to tak nějak chybějí, například to, jak bojovat proti tomu novému fenoménu energetické chudoby. Chtěl bych říci, že energie by měla být tak nějak zajištěna všem, všichni by měli mít přístup k energii. Za druhé, měla by existovat interkonexe mezi veřejnými infrastrukturami, potřebujeme větší míru státní kontroly, protože v této oblasti jsou tu ještě problémy a mělo by to mít společenský přínos. A za třetí, využívání eh, zemního plynu a příslušných zásob. Některé země, eh, zejména ve východním středomoří, mají tyto eh, zdroje, takže třeba se zamyslet ještě i nad otázkou domácích zdrojů. Ovšem zároveň nemůžeme přijmout tu skutečnost, že práva se týká všech energetických zdrojů, také tedy jaderná energetika, ta představuje velké nebezpečí a měli bychom tedy říci něco o jaderných elektrárnách, které se budují v takových nebezpečných oblastech jako Akihiro, jaderná elektrárna v Turecku, která se tedy buduje v eh, oblasti, která podléhá nebezpečí zemětřesení. Také chceme ještě zdůraznit tu potřebu, že členské státy by měly hovořit jednotným hlasem ve věci energetiky a neměli bychom tu mít tak různorodé národní politiky. A také nesouhlasíme s vyšší mírou role pro komisi co se týče podepisování mezinárodních dohod i zhodnocování těch dohod ex post a ex ante. A stejně tak se tu také navrhuje, že komise bude moci zakázat nebo přerušit určité dohody. Nevím, jak by nás to mohlo do určité míry izolovat. Myslím si, že to je nadbytečná zátěž na ty národní možnosti, myslím si, že to by mělo být zachováno v té národní sféře. My v GUE nepodpoříme takový výhled, takové politiky, která bude kontrolována ze strany komise a těch několika mocných členských států, protože to určitě bude překážka pro ten způsob multidimenzních energetických záležitostí. Děkuji a nyní kolega Tamburan za FFDD. Děkuji. v této zprávě je celá řada bodů, se kterými nesouhlasíme. My jsme před několika dny obdrželi a ten text a byli jsme překvapeni. V Evropě využíváme fosilní paliva a nadále tu hovoříme o nekonvenčních zdrojích. Nicméně je třeba se podívat do očí té ekonomické realitě, zejména tomu, co se děje ve Spojených státech. Tam se velice hovoří o břidlicových plynech, Způsobuje to ale velké problémy investorům, takže ta takzvaná nekonvenční ropa, která měla být vlastně nějakým obrovským zázrakem tohoto století, se ukázala, že není zas tak úplně šťastná volba. A hovoří se také o zdrojích, které se nacházejí pod zemí. Nicméně podle našeho názoru je absurdní spalovat plyn na ohřívání budov, když bychom zároveň mohli snížit spotřebu plynu prostřednictvím toho Evropského plánu pro energetickou účinnost. A mohli bychom se třeba zamyslet na obnovitelnými zdroji energie a podle našeho názoru je neuvěřitelné, že se k těmto účelům spaluje i ropa, protože v tomto století by se toto mohlo provádět naprosto jiným způsobem. Ropa je i nadále důležitou primární surovinou a podle našeho názoru je toto téma velice důležité. Měli bychom umět udělat přímo skok do budoucnosti a využít této příležitosti. Energetická unie by měla být sestavená tak, že bude vycházet z úplně jiného základu, tedy desetiprocentní propojení mezi státy, to je podle našeho názoru málo. Ve stanovování našich cílů bychom měli mít Eh, být eh, ambiciozní, to Global Energy Sharing, to by měla být opravdová síť k propojení a měli bychom být schopni řídit i ty obnovitelné zdroje energii. A nezapomínat také na jednotlivé sezóny využívat také eh, nejnovější výzkum, výzkum, co se týče přenosu energie a zamyslet se také třeba nad transatlantickým přenosem energie. Proč ne? Můžeme do toho zapojit i sousedy z oblasti středozemí a proč ne třeba také Rusko. Děkuji. Děkuji za vaše připomínky. A nyní partnerské stanovisko z výboru Envy. Máme tady autora stanoviska, pan Ivo Belet. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte slovo a na chvilku děkuji za přijetí u vás. Jen chci kolegům připomenout, že předseda Buzek a předseda Lavia dosáhli dobré dohody, co se týče spolupráce, protože je to zpráva podle takzvaného pravidla 54, to znamená sdílíme pravomoci na obou stranách, tedy výbor ITRE a ENVY. Sdílíme tedy pravomoci i ve věci eh, jiných aspektů, jako dekarbonizace dopravy a jiných zdrojů paliv. Bez pochyby, ale eh, toto povede k výtečné spolupráci. A dovolte mi eh, abych ve dvou minutkách tady popsal ty klíčové prvky návrhu stanoviska Envy o energetické unii. Na úvod tedy připomínáme ty cíle, které tady všichni sdílíme, v první řadě energetická bezpečnost a dostupnost, to samozřejmě, ale také udržitelnost a záruky a konkurenceschopnost našeho průmyslu asi nemusím ani odkazovat, že ten rámec 2030, ke kterému jsme se zavázali v Evropě, znamená, že v té době tu zaznamenáme již snižování emisí skleníkových plynů o 40 což je tedy velký závazek Evropské komise a je důležité to zachovávat eh, na zřeteli, je to eh, důležité i pro výsledky pařížské konference na konci tohoto roku. Klíčovým pro obchodování s polovolenkami je to také, víme, že nyní probíhá reforma tohoto systému a ten kompromis by měl být přijat na plénu ohledně eh, tržní rezervy pro stabilitu a taková zásadnější reforma ETS se již připravuje. Uvidíme, s jakými návrhy přijde komise ještě těsně před letní přestávkou, takže to je zase klíčová věc pro energetickou unii. A také je třeba mít na paměti, a ostatně už to tu také zaznělo, že to riziko úniku úniku uhlíku zase by eh, se na to nemělo zapomínat. A pak jsou to odvětví, která nespadají do toho ETS, stavebnictví, doprava, tam se hovoří o energetické účinnosti, takže zase eh, je to důležité mi na paměti, že to je důležitý prvek, už to zaznělo i v té předchozí zprávě a znovu se k tomu vracíme i v této zprávě. A nyní v neposlední řadě ještě jeden prvek, zase to propojení mezi eh, tím propojením s investičním fondem EFSI. Tady se zase odkazujeme i na tento fond, zejména co se týče přeshraničního propojení a příslušných infrastruktur. A ještě poslední věc. Tady zase využíváme také i zprávu z výboru TRAN, to znamená pravidla, která potřebujeme i pro mezinárodní letectví a, a letecké organizace a námořní organizace. Toto by mělo být globální a mělo by to být respektováno zase, aby se zachovala naše konkurenceschopnost. Děkuji, pane kolego, za vaše stanovisko a teď opravdu jednominutové projevy, protože tu mám 13 zapsaných řečníků a hlasování by mělo začít přesně v 10 hodin. Takže v první řadě pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ta zpráva je dobrým východiskem a to, co doplnili kolegové, tak eh, to si myslím, že povede k tomu, že se nám k tomu z toho podaří udělat téměř dokonalý projekt. Já bych té zprávě chtěl ještě přidat a zdůraznit, že největším zdrojem poptávky energetiky je vytápění a až 45 energií jde do budov. To je třeba více zdůraznit. Ještě před rokem a půl jsem byl předsedou samozprávy kraje v mé zemi a vzali jsme si úvěr z Banky pro obnovu a rozvoj a zateplovali jsme naše školy a školní zařízení. Podařilo se nám udařit 50 až 60 energie, to, je obrovský, to jsou obrovské finanční prostředky. A pokud by se nám to podařilo dělat v celé Evropské unii, tak se nám podaří snížit energie až o 20 a za pět let, pokud by to byl dobrý projekt, protože to ani nevyžaduje eurofondy, tak eh, se to může vrátit, je to komerčně návratná věc. Také by se nám podařilo zlepšit o 20 eh, eh, naši energetickou nezávislost, takže bychom se zbavili závislosti na ruském plynu. Myslím si, že tomu bychom se měli věnovat a také v tom směru předložím pozměňovací návrhy. Děkuji nyní pan Kerek. Děkuji vám, pane předsedo. Já si vysoce cením stanovisko pana Robarčíka. Domnívám se, že by toto měl být eh, hlavní projekt, toto stanovisko. A eh, myslím si, že eh, pokud se týče průmyslu, tak já se celkem divím, že toto dostal výbor Envy, který by měl podle mě pouze podávat stanovisko. Jinak si myslím, že Toto stanovisko je velice rozsáhle vyčerpávající a týká se těch základních věcí. Nicméně, eh, problém je tady v tom, že na jedné straně máme klimaticko-energetické priority a na druhé straně jsou to, řekněme, průmyslově společenské priority eh, související s energetickou chudobou a tak dále. To jsou dvě priority, které se navzájem vylučují. Čili my musíme hledat jakési optimum. To znamená, že jedni i druzí musí ustoupit. Hledáme optimum. A já tedy jako optimum eh, vnímám, eh, tedy z toho, co říkal pan kolega Maňka, to je ta efektivnost nebo účinnost. Eh, snažíme se s vážností zabývat otázkou efektivity která se dá měřit například příspěvkem eh, k HDP. Protože eh, v té 28. máme velké rozdíly, jedni eh, vyhrávají, druzí prohrávají. Takže HDP na hlavu. A možná ještě poslední věc, také se domnívám, že ETS by měl být eh, eh, eh, jaksi více, více propojený společně než jako dosud. Děkuji, pan Gazorinho. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát zpravodaji za vykonanou práci. Nicméně chci říci, že výsledek této původní verze jeho zprávy mne velice znepokojuje. Energetická unie, to je důležitá agenda pro budoucnost Evropské unie a je důležité, aby Evropská unie činila strategické jasné volby. Sdělení, ke kterému se vyjadřuje tato zpráva, to je jasné. Jasně se tu identifikují ty pilíře, v tomto našem procesu energetické unie. Jedná se tedy o různorodost zdrojů, obnovitelné zdroje energie, výzkum. Nicméně ten návrh zprávy, to je takový krok zpět, co se týče té strategické jasnosti sdělení. Zavádí zde takové určité šumy, které oslabují to, co navrhuje komise oslabuje tu samotnou energetickou unii. Já bych řekl, že tato zpráva v této formě jde naprosto proti integrovanému regulovanému zelenému trhu, který bude konkurenceschopný a vede také k vytváření udržitelného růstu a pracovních míst. Myslím si, že bychom na to měli zapracovat a snažit se opravdu o kvalitní energetickou unii. Pan Levandovský jako nás. Děkuji vám, pan Levandovský. Děkuji vám. Evropská unie je už součástí našeho slovníku a teď by měla vplynout také do reality. Evropská unie je důležitá pro energetickou bezpečnost, ale také pro eh, cenovou politiku, která bude konkurenceschopná. Já myslím, že ta zpráva je velice dobrá, poněvadž se mm, nezabývá jenom těmi nekontroverzními pilíři Evropské unie, energetické unie, ale je to také pokus o e, posílení externí dimenze. A hovoří tady o ex ante compliance check. Protože e, preventivní e, tedy předem si zkontrolovat, jestli ty naše dohody a smlouvy jsou v pořádku, je tedy určitě lepší a levnější než tedy pozdější eh, dívení se nad tím, že e, tam něco nesedí. E, pan Tošenovský, prosím. Pane předsedo, eh, energetická unie je, víme všichni, že je obrovský úkol a velmi komplikovaný, kde se zbíhá obrovské množství zájmu a, a, a historických věcí. Já bych chtěl velmi ocenit práci kolegy Marka Grobarčíka a přítele Marka, protože se mu podařilo dát dohromady text, který se snaží eh, najít ty klíčové, klíčové problémy. Určitě bych podporoval interkonektivitu, která eh, by měla zvýšit bezpečnost dodávek. Stejně tak si myslím, že je velmi důležité maximálně využívat eh, domácích zdrojů a proto Eh, abychom snížili závislost vnější a zatím se vši- skrývá určitá bezpečnost celého systému. Eh, myslím si, že není možné eh, ostrakizovat jakoukoliv energetickou část, ale cílem vidím a, a vývojem vidím hlavně vědecký výzkum, inovace, které by měly přinést nové systémy. Pane předsedo, snažím se dodržet čas. Děkuji very much and uh, Krishna Děkuji, uh, pan Niskalis. Děkuji vám. Číslo jedna. Uh, v našem kolektivním úsilí o snížení emisí CO2 jsme tak trošku zapomněli na konkurenceschopnost. Za druhé, skutečností je, že eh, energie v EU je velice drahá ve srovnání zejména s USA, kteří jsou nejenom partnerem, ale také velkým konkurentem ve světové ekonomice. A důvodem jsou různé dotace v členských zemích, které, abych to řekl, eh, řekněme, eh, řekněme mírně, eh, tak to nedává příliš smysl. Třeba Německo bylo do nedávna Eh, nejvěc, nejvíce spolehající se členskou zemí na energetickou, eh, na sluneční energii, přestože slunce tam nějak zvlášť moc nesvítí. Další bod eh, je tady element evropského přístupu k této problematice. Děkuji, paní Kalas. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat za zprávu. Musím však říci, že kdyby se ta zpráva Eh, kdyby na té zprávě nebyl napsaný název, tak eh, by mi to přišlo moc složité. Ne, nepochopila bych, že, že je to celoevropská Eh, energi- eh, strategie, protože spíše se tam, jsou tam soustředěné zájmy jednotlivých členských států a proto se nám zatím možná ještě nepodařilo dosáhnout energetické unie, protože spíše jsou zde prosazovány eh, tyto členské zájmy. Hovoří se zde o tom, že se mají třeba stavět ty, ta propojovací zařízení mezi členskými státy a také, jaký, jak na to má dohlížet ACER, agentura ACER. A já mám ještě poslední komentář, který se týká cen energie. Zpráva hovoří pouze o navyšování cen. Máme však třeba příklad z Estonska. My jsme součástí, nebo to, že, že vlastně Estonsko eh, je součástí toho severského energetického okruhu, tak s tím se podařilo snížit ceny o 15%, takže to bylo lepší pro výrobce a zvýšila se konkurenceschopnost Estonska. Chtěla bych, aby se tato zpráva soustředila spíše na konkurenci, konkurenceschopnost a rovněž na to, jak má fungovat, jaký má mít úkol ta energetická unie. Děkuji, říká pan předseda a nyní paní Greven. Děkuji, pane předsedo. Zpráva o energetické unii je zásadní legislativou, která má změnit energetiku v Evropě v dalších desetiletích. Ten nový Horizont má mít velký dopad na konkurenceschopnost pracovní místa, ale také i na veřejné zdraví e, našich dětí a na celkový život. Musíme najít dobrou rovnováhu mezi udržitelností a mezi konkurenceschopností našeho průmyslu. Bohužel ta zpráva spíše prosazuje to, že tam nebudou cíle, udržitelné nebo závazné cíle, že tam není prioritou vytváření pracovních míst a také se nehovoří ani o přechodu na uh, jiné způsoby energetiky. Pokud chceme, způsobit, pokud chceme dosáhnout cílu 2030, tak zde musí být opravdu Eh, dobrý rámec, který bude také založen na proveditelné legislativě. Evropský parlament ve svém rozhodovacím procesu musí také prosazovat úlohu občanské společnosti, agentury ACER, místních lidí, místních obyvatel a také měst. Nakonec ještě musíme také chránit ty nejzranitelnější spotřebitele a měli bychom něco učinit s energetickou chudobou. Děkuji, nyní paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Já nechci eh, rozebírat tuto zprávu, ale chtěl bych eh, upozornit na dva body, které mě taky napadly, ale třeba vyjasnit. Hned na začátku zprávy je napsáno, že stanovení energetického mixu eh, je výlučnou pravomocí národních států. To je sice pravda, ale skutečností je, že Evropská unie má odpovědnost v oblasti obnovitelných zdrojů společného trhu a tak dále. To máme v článku 143. Eh, myslím si, že eh, tady ta národní kompetence eh, je poněkud, poněkud tedy posedlostí některých eh, kolegů, ale je tady skutečně prostor pro Evropskou unii, to si nezastírejme. A pak je tady otázka domácí zdrojů energie. To se objevuje také ve sdělení komise, ovšem není to nějak řádně definováno. Cílem třeba je také atomovou energii eh, prohlásit za domácí zdroj, i když 95 eh, eh, uranu pochází ze zahraničí a podobně taky fracking, které je, který je skutečně eh, ekologicky velmi pochybný. Děkuji, pan Royal. Já pořád, já už prostě nemůžu slyšet, že my pocházíme, pořád rozšišujeme mezi Eh, špatnou a dobrou energii. My chceme, aby energie byla eh, levnější a abychom nebyli tolik regulováni. My regulujeme už léta a energie pořád zdražuje. Já bych skutečně eh, řekl, že bychom měli na to odpověď. A ty odpovědi jsou jasné. My potřebujeme rozmanitost zdrojů a rozmanitost druhů energie za druhé potřebujeme funkční konkurenci a za třetí bychom se snad měli zkusit využít kapacit, které jsou eh, v českých zemích a propojit je sítěmi. Ano, budovat sítě. Každá česká země má silné a slabé stránky a jestliže to prostě zesíťujeme, tak to už bude pěkný krok vpřed a to opravdu e, regulací nedokážeme. Já si vzpomínám před pár lety, e, my jsme tady rozhodli, že musíme zredukovat e, náklady sítí, No a výsledkem je, že se buduje méně sítí a to znamená, dělá se přesně to, co nepotřebujeme, to, co nechceme. Čili skutečně my bychom to měli nejenom dobře mínit, ale také rozumně a dobře dělat. Děkuji, pan Christofor. Děkuji vám, pane předsedo. Především eh, bych chtěl poděkovat panu zpravodaji eh, Grobarčíkovi a eh, také za mm, celkově vynikající práci na problematice Evropské energetické unie. Ano, my jsme pro energetickou autonomii, ale to znamená, že především bychom měli využívat eh, vlastní energetické rezervy například ve východním středomoří a také v jiných eh, regionech. Co se týče eh, atomové energie, tak my třeba bohužel také povolujeme atomové elektrárny, také seismický nestabilních zónách, to je špatně. Pak je tady otázka energetické eh, chudoby. To je třeba řešit. A pokud se týče těch eh, obnovitelných zdrojů, tady bychom měli jít ještě výše, než jsou eh, ty, těch 20%. A také bych chtěl říct, že bychom se měli soustředovat nejenom na zprávy, ale také bychom měli jednat ve smyslu energetické bezpečnosti. Děkuji. A nyní prosím stručně paní eh, Derfer za Evropskou komisi. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji Grobarčikovi za velmi dobrou zprávu. Eh, dovolte, abych zmínila několik věcí. Především energetická unie je skutečně vysoce ambiciozním eh, záležitostí běžící napříč různými odvětvími politiky tomu bych řekla dvě, tři body. Za prvé je tady eh, Sodegasová zpráva, která s tímto souvisí, to je o energetické strategii, z ní tedy vychází. A my jsme velice rádi, že se zde objevuje eh, význam energetické bezpečnosti. Pokud se týče konkurence, schopnosti, ceny za energie a náklady na energetiku, my jsme v loňském roce provedli studii, e, příští, začátkem příštího roku bude nová. Tady se e, zaměříme na rozdíly mezi velkou obchodní a malou obchodní ceny, rozdíly mezi členskými zeměmi a rozdíly oproti třetím zemím jako USA e, my máme obrovské rozdíly mezi členskými zeměmi, zejména v malou obchodní cenách a také ve zdanění. Pokud se týče zabezpečení dodávek, komise ještě do konce roku předloží eh, revizi nařízení o plynové bezpečnosti a regulaci a strategie o eh, ukládání energie, skladování energie, eh, ohřevu, vytápění a klimatizaci. My brzy předložíme konzultační dokument, kde se s vámi podělíme o našem, našich myšlenkách o e, příští podobě trhu. Na poslední bod, e, řízení energetické unie a e, klimatického rámce pro 2030 je to velice klíčová záležitost a my, členské země a Evropský parlament zajisté zapojíme do těchto úvah a řešení této problematiky, tak abychom zajistili, abychom, zřešili, abychom dodrželi cíle energetické unie a Evropské unie. Velice děkuji. Vážený pane zpravodaji, na začátku jste hovořil 12 minut, teď máte jednu minutu na váš konečný komentář. Ano, pane předsedo, nemám s tím žádný problém, děkuji. Chtěl bych poděkovat za veškeré komentáře. Je důležité, abychom pokračovali v dialogu. Musíme najít společná řešení. Otevřeně se stavím k vašim podnětům, vyzývám vás ke spolupráci a k tomu, abychom našli konečný kompromis protože důležité je, aby opravdu zde byla společná energetická unie. Děkuji, pane kolego. Děkuji vám za váš konečný komentář i za vaši zprávu. Děkuji i všem stínovým zpravodajům a za proběhlou rozpravu. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 4. června. Pozor, není to 3. ale 4. Ta lhuta je tedy o jeden den prodloužena. Eh, je to tedy dopoledne, do 12 hodin v poledne. Také budeme brát v úvahu stanovisko výboru ENVY. A naše práce bude završena zřejmě v září. V září se bude hlasovat ve výboru ITRE, projednání pozměňovacích návrhů bude zřejmě 15. a 16. července. Čili do 4. července, prosím, do 4. června, prosím, předkládejte pozměňovací návrhy. Ještě jednou vám děkuji za toto téma o energetické unii. Jak říkal pan zpravodaj, je to jedno z nejdůležitějších eh, témat tohoto volebního období parlamentu. A nyní přistoupíme k hlasování. Nejprve bude zkušební hlasování na, za, na začátek. Prosím, připravte si hlasovací karty. Jste všichni připraveni na hlasování? A mám zkušební otázku. Máte rádi výbor ITRE? Eh, pardon, máte rádi výbor ENVY? Máte rádi výbor ENVY? Hlasujte, prosím. Takže jaký je? Zahajuji hlasování, končím hlasování. Pardon. Končím hlasování, říká pan předseda. Takže to bude velice důležité hlasování, jak to vypadne. Já myslím, že to snad nebude tak špatné. Je tam také pan kolega Ivo Belet, hlasoval, takže pan Belet tam není, takže zašlete mu e-mail, jak dopadlo naše hlasování, jak, jaké máme, jak máme rádi e, tento výbor. Takže e, první bod už opravdového hlasování. Vědecká a technologická spolupráce mezi Evropskou unii a Fajerskými ostrovy v rámci přistoupení Fajerských ostrovů k Horizon 2020 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Eh, za skupinu SAD je o jednoho poslance navíc, říká pan předseda. Za skupinu SAD hlasovalo o jednoho poslance navíc. No, no, to je opravdu asi zřejmě poprvé v historii, jak někdo říká z pléna. Takže přijato. Další bod. Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky. Budeme hlasovat opět elektronicky, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Opět za skupinu SAD hlasuje o jednoho více. Teď už je to v pořádku, hlasování je skončeno, eh, přijato. Další bod. Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi EU a ESA je na straně jedné a švýcarském na straně druhé. Hlasujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh stanoviska o účinném využívání zdrojů. Přechod na kruhové hospodářství. Navrhovatel je pan Benedikt Javor. Kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, přijato. Kdo, pardon, kdo se zdržel? Přijato. Omlouvá se pan předseda. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 4a. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to bychom měli elektronicky ověřit. Kompromisní návrh 4a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4b. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou. Ještě jednou musíme to ověřit. Ověříme to elektronicky. 4B. Kompromisní návrh 4B. Končím hlasování. <clears throat> přijato. Opět přijato. Pozměňovací návrh 36. Proti, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme to ověřit. ověříme to elektronicky. Kompromis číslo 5. Končím hlasování. Přijato. 35. Pozměňovací návrh 35. Kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme to. Ověřujeme pozměňovací návrh 45 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 46 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ústní pozměňovací návrh zní. Zdůrazňuje potřebu garantovat spravedlivou soutěž mezi soukromými a veřejnými společnostmi, které nakládají s odpadem, i když e, může být tak, že e, městský, komunální nebo veřejný e, odpad je organizovaný sběrným systémem. Tak kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Hmm, myslím, že raději to ověříme, říká pan předseda. Myslím, že je to přijato, ale raději ověříme. Kompromis 10. Končím hlasování. Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to raději. Raději to ověříme. 57, prosím. Končím hlasování. Za skupinu SAD hlasuje o jednoho více. Mhm. Končím hlasování a je to zamítnuto. Bylo to tedy opravdu těsné. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 67 pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 12 pro? Proti? Drželi se? přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, Ověříme pozměňovací návrh číslo 93, prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104. Kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Teď to ověříme. Ověřujeme číslo 105. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nakonec ještě elektronické hlasování, co by závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Děkuji, dobrý výsledek. 53 bylo pro. Eh, zpráva je přijata a gratulujeme navrhovateli panu Benedeku Javoru. Vážení kolegové, vážené kolegyně, to je konec hlasování a dostáváme se k dalšímu bodu. Myslím si, že můžeme rovnou, protože jsme opravdu skončili čas. Vážení přátelé, je mi sice tedy líto, že někteří odchází, ale pokud tedy přece jenom nás chcete někteří opustit, tak to učiňte prosím nehlučně. No, teď mě nikdo neposlouchá, říká pan předseda. Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, děkuji. Dámy a pánové, a nyní si myslím, že bychom mohli dokončit naše rozhovory. Prosím kolegy po mé pravé straně. Yeah. Quiet, please. We feel very sorry that... Prosím o klid, nám je velice líto, že nás opouštíte, nicméně je nezbytné abychom začali projednávat téma využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu. Tedy je to modrá ekonomika, máme projednat pozměňovací návrhy. Je to díky sdělení eh, komise a máme přes 200 pozměňovacích návrhů. Navíc budeme mít stanoviska také z výboru pro rybolovu a pro zaměstnanost. Ti nám zašlou jejich stanoviska. Dohromady máme nějakých 40 minut na příslušnou diskuzi, takže já bych v první řadě předal slovo zpravodaj panu Joe Ferrerovi za GUE. Takže prosím, kolego, pokud byste mohl přednést vaše úvodní poznámky. Děkuji, vážený pane předsedo, zdravím všechny. Chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří předložili pozměvací návrhy a tím bez pochyby přispějí k obohacení této zprávy. Jak pan předseda zmínil, Máme nějakých 220 pozměňovacích návrhů týkající se různorodých témat v této zprávě. A myslím si, že jsou tu dobré podmínky pro to, abychom zapracovali na různých kompromisních návrzích. Ostatně na prvním zasedání stínových zpravodajů, které již proběhlo, byla jasná, že je tu ta možnost, abychom vytvořili určité kompromisy. Já bych tedy, aniž bych to chtěl nějak prodlužovat, zdůraznil jenom některé relevantní aspekty ke, na které se soustředují ty pozměňovací návrhy. Je tu jedna otázka podle mého názoru důležitá a myslím si, že by bylo užitečné i v této věci vědět více, jak co se týče názoru kolegů, tak i názor komise. A to je návrh na vytvoření agentury Evropské unie, která by měla určité pravomoci právě v té oblasti modré ekonomiky. Nenavrhuje se tu nějak konkrétně, ještě zapracujeme na nějakém kompromisním návrhu, nicméně už nyní bych chtěl předeslat, že myšlenkou není vytvořit nezbytně úplně novou agenturu, ale spíše v rámci již existující agentury ji tak nějak rozšířit, rozšířit jejich působnost a přidělit ji tedy pravomoce, kompetence, které jsou v dnešní době rozděleny mezi různé subjekty. A to by bez pochyby bylo takovým dobrým podnětem pro rozvoj modré ekonomiky. A nezapomeňme tedy, že tento rozvoj eh, zejména představuje také aktivní zapojení členských států a jejich příslušných orgánů. My tedy hovoříme o oblasti, kde neexistují nějaké výlučné pravomoci s výjimkou velice konkrétních oblastí, eh, kde to řídí Evropská unie, takže je důležité, aby se aktivně zapojily členské státy. No a tato agentura by pak hrála tu úlohu podpůrnou, by podporovala rozvoj té modré ekonomiky v různých členských státech. Máme eh, i různé pozměvací návrhy v té věci eh, průzkumu a využívání nerostných surovin v oblasti offshore to je zase záležitost, kde asi těžko zapracujeme na kompromisních návrzích, protože opravdu tady existují velice různorodé názory. Na jednu stranu se doporučuji, aby tyto aktivity ani nebyly zapojeny do toho konceptu modré ekonomiky. A pak jsou tu zase návrhy, které považuji za naprosto prioritní pro tu modrou ekonomiku. Takže buď je tu tedy ten postoj zapojit to do modré ekonomiky, ale s určitým obezřetnostním přístupem, eh, řádně řízeným, co se týče eh, zachování ochrany zdrojů, environmentální ochrany. Pak další otázka, ta se týká uchování a skladování CO2, to slavné CCS. Tady zase ohledně i tohoto panují rozporuplné názory, takže by zase bylo asi zajímavé si vyslechnout více názorů v této věci, vzhledem k tomu, jaké tu byly předloženy návrhy. A pak zase další věc. tady si myslím, že panují takové trošku odlišné náhledy na to, jak to postihuje zdroje, tato oblast modré e- ekonomiky. Na jednu stranu je tu taková vize, že to opravdu postihuje ty zdroje a že jsou tu určité předem definované priority ze strany Evropské unie a pak je tu jiný přístup, jiný možný přístup, a tím je řekněme, respektovat tu různorodost priorit a voleb a možnosti jednotlivých členských států, které bez pochyby v této oblasti existují. Rozhodně tedy zdroje a možnosti a potenciál využívání těchto zdrojů je různý v různých členských státech, pak jsou tu také odlišné histori- historie, tradice, Eh, využívání té mořské ekonomiky, takže v jakékoliv strategii je důležité zachovat a uznávat tu různorodost členských států a myslím si sám za sebe, že je důležité toto zachovat. Děkuji, pane předsedo, a myslím, že v tuto chvíli mohu přestat. Předseda, děkuji. A nyní stínový zpravodajové, paní Perlaky za EPP, prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo, velice stročně. Myslím si, že je tu celá řada návrhů, které se překrývají v této zprávě a jsem si jistá, že se budeme moci dohodnout v mnoha věcech a najít nějaký společný základ. Již proběhlo zasedání stínových zpravodajů na počátku tohoto týdne a tam jsme identifikovali celou řadu těch společných témat. V první řadě záležitost vytvoření nové agentury my jsme proti takovému návrhu, jak si víte, tedy EPP, nicméně můžeme souhlasit, že nějaká stávající agentura by mohla převzít právě tuto pravomoc pro námořní aktivity a tak nějak by se to propojilo ve prospěch tedy vylepšení eh, modré ekonomiky. A pak je důležité brát v potaz také stávající víceletý finanční rámec, skombinovat stávající financování pod jedním stropem. Jak víte, existují dostupné prostředky v horizontu 2020 a to by mohlo být využíváno pro inovaci a modrou ekonomiku. Také jsme přesvědčeni, že co se financování týče, měli bychom strategicky užívat eh, financování pro ten modrý sektor. Měli bychom stanovit priority, jasně zacílit eh, a to by mohlo mít dopad na financování, zejména tam, kde jsou stroje omezeny. Samozřejmě, že to neznamená, že vytvoříme paušálně nějakou jednotnou strategii pro všechny, ani nechceme vnucovat členským státům priority. Znamená to, že každý členský stát by si jasně stanovoval své cíle a priority, tak aby se eh, mohlo navýšit tedy i to příslušné financování, které jim mm, obdrží. Víme, že tedy eh, to sdělení komise o modré ekonomice ještě není strategií, takže to proměňme ve strategii a já se těším na spolupráci s kolegy, eh, co se týče kompromisu a vidím tady velký potenciál, co se týče dosažení nějakého společného základu. A ještě co se týče toho procesu CCS, jak víte, tady eh, jsme požadovali větší míru prostředků pro tento postup. And on behalf of SAD. No, děkuji a za skupinu SAD paní Miriandale. Děkuji, pane předsedo. Na závěr bych chtěla poděkovat zpravodaji za tento návrh a také i za první setkání, kde proběhla upřímná rozprava o tom, jaká témata by mohla zřejmě vést k dohodě a jaká dohoda bude, jaké, jaká témata budou asi možná e, trošku obtížnější ohledně dohody. Ale mohu říci, že před sebou teď máme nesmírně důležité téma, které nám také umožňuje využít potenciál modré ekonomiky v celé Evropské unii. Ráda se soustředím na několik bodů, o kterých již byla řeč. Podle mého názoru, pokud usilujeme o udržitelný rozvoj modré ekonomiky, tak musíme mít eh, soudržnou akci pro mořské i námořní odvětví. Opravdu soudržnost, to je zásadní. Ještě bych k tomu chtěla říct si eh, více něco podrobného. Eh, je zde návrh také na zřízení speciální agentury pro mořské odvětví. Nejedná se ale o vlastně vytvoření úplně nové agentury. Spíše jde o to, aby všechny příslušné agentury a ředitelství, která pracují v odvětví modré ekonomiky, by se měly jaksi sjednotit nebo mm, sejít pod jednou střechou. Musíme zachovat pravomoci členských států, ale zároveň veškeré aktivity musí být spíše koordinovány, než aby šly proti sobě. Bohužel zatím je to tak, že e, pravice neví, co dělá levice v té modré ekonomice. A to si myslím, že se na tom asi můžeme v zásadě shodnout. Um, zatím ještě bychom nemuseli hovořit o tom, kde by třeba ta agentura sídlela a tak dále, ale myslím si, že v zásadě se náš výbor eh, by, by mohl shodnout, že by bylo dobré mít pod jednou střechou ehm, všechny tyto složky těch, eh, vlastně jakou agenturu, která by se soustředila právě na tuto věc. Na to bychom se mohli shodnout. Také zde hovoříme o financování. Myslíme si, že jak členské státy, tak Evropská unie musí nabídnout dostatečné financování, musí zde být kontinuita a také dlouhodobá předvídatelnost. Pro nás je nezbytné, aby nebyly ohroženy již stávající programy a jejich financování. Zároveň musíme zajistit, že nebude docházet k plítvání prostředků protože jinak by to mohlo vést eh, v, k plýtvání prostředků v těch projektech. Také jsem měla velikou radost, že zde hovoříme o tom, že jsou zde tedy Evropské moře Evropské oceány, které se velice liší, takže zde není nějaký takový paušální přístup. A také do, hovoříme o tom, že je důležité um, sdílet i údaje o tom, kde vlastně dochází k porušování ze strany lidské činnosti. Děkuji nyní pan Korbaček ze stranu EKR. Děkuji. Úvodem bych chtěl srdečně poděkovat panu Ferreirovi eh, za vypracování kvalitní zprávy zpravodaj je všeobecně znám svým obrovským přínosem k rozvoji rybolovu, ochranu drobn, ochrany drobných rybářů i oblasti boje o zachování stavu ryb a za to mu náleží dík. Toto téma je mimořádně důležitým prvkem strategie, zejména vzhledem k nedostatku a neexistenci společné politiky při řízení eh, mořského hospodářství. A to je eh, také v souvislosti s úprkem průmyslu, který měl, nebo odvětví, které mělo eh, být důležité v Evropské unii. To se týká zejména tedy stavby lodí, námořní dopravy který je taky důležitým prvkem eh, transmodální dopravy a záležitostí, které jsou důležité pro, člensk, pro eh, životní prostředí, ale také jsou cílem Evropské unie, ovšem eh, řádně se na něm nepracuje, nerealizuje se. Prvek využití mořského dna je oblastí zejména důležitý pro náš výbor. Eh, který je důležitý také, který se zabývá také otázkami výzkumu. Nezávislost oblasti eh, průzkumu eh, přírodních zdrojů a také jejich využívání v souladu s klimatickými cíly, to vše je důležité. A já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji ještě jednou. Děkuji vám a teď za EFTD pan Tamburano. Děkuji, pane předsedo. My také sdílíme tuto obavu, že pokud se budou příliš využívat mořské zdroje, tak se nebudou moci obnovovat a že investice do modré ekonomiky by měly upřednostňovat ekologické inovace, řádné využívání zdrojů, kruhové hospodářství a bojovat proti klimatickým změnám. A ve světle těchto principů a také dalších, jak zmínil náš kolega, které se objevují v našich pozměňovacích návrzích, vnímáme to, že ten koncept modré ekonomiky by měl také zahrnovat právě i využívání nerostných zdrojů. To jsou velice důležité aktivity a stejně tak to vytváří i dlo, ne, nevytváří tedy mm, a, pracovní místa, ničí to ekono, ekosystémy a vlastně je to nebezpečné pro budoucí generace, takže bychom měli vydat moratorium na jakékoliv dodatečné další těžby. Myslíme si, že bychom se měli soustředit na udržitelné způsoby a brát v potaz to, co si přejeme pro tuto i budoucí generace, upřednostňovat ten princip obezřetnosti zaměřený na ekosystém v souladu s článkem 190 Lisabonské smlouvy. A my si přejeme, aby tyto body si opravdu našly konsenzus. Mr. Rubik. Děkuji, není pan Rubik. Jo, danke, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto téma má pro nás eh, mimořádné, mimořádný význam vzhledem k tomu, že dvě třetiny země pokrývají moře. Eh, je samozřejmě vhodné, abychom byli schopni využívat eh, tu obrovskou rozlohu mořského dna užitečným způsobem a Eh, mm, my bychom potřebovali studie. pro, eh, respektive existuje již studie eh, velice vědecká, která zkoumá možnosti využívání mořských hlubin, tedy toto takzvané modré hospodářství. A já bych skutečně prosil, aby zpravodajové a stínoví zpravodajové tuto studii se osvojili a seznámili se s vědeckými základy uvedenými v ní. Děkuji. Ještě se ptám, zda někdo další si přeje promluvit. Není to tak, takže pan Bates za komise z DG Máre. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, on... Děkuji vám, pane předsedo. Jmenem DG Mare a DG Research bych chtěl poděkovat kolegům za komentáře. Velice nás eh, budou zajímat také stanoviska Evropského parlamentu k dokumentu o inovacích my se samozřejmě zabýváme problematikou zde uvedenou, ale nemáme zatím ustálené stanovisko na té příliš brzy. Čili já bych nechtěl zacházet do detailů, jakože se nám líbí ten bod a tam ten ne. Dokument z loňského roku se snaží upozorňovat na potenciál inovací a modré ekonomiky. Hovoříme například o možnosti ustavit eh, vědecko-obchodního fóra, eh, které vlastně dnes začíná v Řecku a odehrává se řada dalších akcí, na níž pracujeme. Co se týče konkrétních bodů, ta myšlenka ustavit agenturu, která se zabývala všemi aspekty modré ekonomiky, je jistě zajímavá, ale zatím k tomu nemáme stanovisko. A máme tady tedy několik eh, pozměňovacích návrhů, které se týkají mořských minerálů, a e, je mm, to také e, v dokumentu z roku 2012, tam se o tom hovoří jako o čem si, co má potenciál. E, jako třeba, že evropští operátoři by neměli opouštět tuto, toto odvětví, které se rozvíjí v různých částech světa. Jinak, co se týče dalších eh, otázek jako těžby na mořském dně, tak to určitě bude předmětem budoucích konsultací. Další body, pokud se týče eh, zachycování a ukládání uhlíku, to určitě nespadá pod nás. Eh, to možná kolega z DG Výzkum by k tomu mohl něco říci. Víme, že v minulosti v té, tady byla určitá podpora z naší strany, ale zatím to tak nějak pokračuje. Jeden řečník zmínil skutečnost, že je zde řada navzájem se suplujících a překrývajících pozměňovacích návrhů, což je pravda. Já bych tedy chtěl určitě vás upozornit na jeden pozměňovací návrh, který je v nesouladu s evropskou legislativou. E, Týká se to zemědělství, toto je, myslím, 176 odstavce 16. Tady se volá pr- po podpoře o konverzi e, zemědělských e, metod směrem k biohospodářství a tak dále. V současné legislativě z roku 2009 pro eh, biozemědělství eh, nejsou umožněny systémy recirkulace, eh, poněvadž se nám zdálo tehdy, že je to přílišné zprůmyslnění zemědělství a tam eh, v úvodní ustanovení bylo řečeno, že je to tedy zakázáno, ovšem v budoucnosti se tím budeme znovu zabývat, takže každopádně eh, my nemáme zatím eh, legislativu, která by umožňovala tyto kroky. No a já myslím, že to je ode mě všechno. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Děkujeme. Ještě než dám znovu slovo našemu zpravodaji, tak vás ještě chci informovat, že zhruba za 15 minut eh, mezi nás přijde pan komisař Ginter Oettinger. A já mám pocit, že ten jednací sál je dnes opravdu velice prázdný. A přitom jsme to měli v eh, našem plánu, bylo to na pořadu jednání, že mezi nás přijde pan komisař. Navíc to téma je velice důležité. Eh, hodláme hovořit o plánu jak dokončit jednotný digitální trh. Je to velice důležité téma. Takže já bych vás chtěl požádat o jednu věc. Prosím, um, zavolejte svým kolegům, aby opravdu do 10-15 minut uh, přišli. Prosím, uh, zkuste ještě kontaktovat své kolegy, protože mám pocit, že jinak uh, by to asi bylo velké zklamání pro všechny pokud eh, sem přijde pan komisář, zavolejte prosím tedy kolegům, kteří eh, nejsou přítomně, aby se pokusili přijít. A teď dám slovo panu zpravodaji a máme tedy, zkusíme, jak se vyplnit těch 15 minut. Možná by k tomu třeba mohl dodat něco pan Krobáček, eh, protože to možná souvisí trošku i s tou energetickou unii a tak dále. Žertuje pan předseda. Tak, pane zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za to vyjádřené přání, nicméně pokud bych na to měl pozitivně zareagovat, tak bych vás asi unavil a tento sal by se ještě více vyprázdnil. Já tu nemám nějaké zásadní připomínky, spíše chci poděkovat za různé příspěvky, které tu zazněly. A chci říci, že i nadále budeme tedy pracovat na těch kompromisních návrzích a doufám, že se nám podaří dosáhnout těch kompromisních návrhů, které opravdu odstraní to překrývání, které jsme zaznamenali u těch eh, předložených návrhů. Ještě bych chtěl zdůraznit jeden důležitý aspekt. Ten se do určité míry týká také toho, co nám sdělil zástupce Evropské komise. Je tu jeden bod v této zprávě, který považuji za velice důležitý, je to ostatně hned ta první část. A ohledně toho si myslím, že tu panuje takový rozšířený konsenzus – podstatě není tu ani nějaký podstatný počet pozměňovacích návrhů, takže se to asi nebude nějak měnit. Je to konstatování toho, že ten přístup Evropské komise vůči rozvoji modré ekonomiky je přístup, který byl velice restriktivní. To sdělení, které zavedla komise o zhmotnění toho potenciálu a výzkumu a inovaci ve prospěch modré ekonomiky a podpora pracovních eh, příležitostí a růstu, to eh, se omezuje jenom na malý počet odvětví. Výzkum a těžba eh, z toho mořského dna. A já bych chtěl ale říci, že mořská ekonomika není jenom toto. Je to mnohem více, takže je důležité, aby Evropská komise zaujala takový rozsáhlejší, integrovanější přístup vůči těm výzvám, které představuje inovace, vytváření pracovních míst, využívání modré ekonomiky, protože kromě těch zmíněných odvětví, a to zahrnuje také tradiční pracovní aktivity, ostatně kolegové to zmínili, rybolov, stavba lodí, akvakultura a další, na které nesmíme zapomínat v rámci strategie pro rozvoj modré ekonomiky. Děkuji. Uh, thank you. Thank you. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za tuto zprávu. Je to opravdu téma, které má velkou důležitost pro všechny z nás. Jaký je harmonogram? 16. června 2015 budeme hlasovat o této zprávě. Celkově jsme obdrželi 223 pozměňovacích návrhů. Myslím, že za čtyři týdny bychom měli být schopni hlasovat eh, v našem výboru. Další bod na pořadu jednání je plán dokončení jednotného digitálního trhu. Za pár minut eh, přijde pan komisař. Colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začněme prosím. Velice děkuji, že mezi nás přišel komisář. Pro nás je to něco běžného, protože pan komisař s námi byl v uplynulých pět let i když dnes s námi bude hovořit trošku o jiném tématu než tom um, uplynulém eh, období komise. <clears throat> Poté, co jsme dokončili vnitřní trh, tak potřebujeme ještě dokončit jednotný digitální trh a pak je zapotřebí ještě ten jednotný energetický trh. Máme zde téma plán dokončení jednotného digitálního trhu. Chtěli bychom si s vámi vyměnit názory, pane komisaři, protože vy jste komisařem odpovědným pro digitální ekonomiku a společnost. Cestovní mapa je také velice důležitá. Takže nikoli pouze obecné myšlenky a strategie, ale také časový plán, čas, ta cestovní mapa tohoto, této strategie. Je důležité, abychom zde měli jednotný digitální trh, abychom také využili co nejvíce možnosti eh, vzrůstající digitální ekonomiky očekáváme, že se dozvíme všechno o akcích, které teď navrhuje Evropská komise, třeba ohledně pilíře 2 a 3 této digitální strategie, které se týkají interkompetencí. V této strategii máme tři hlavní pilíře. První pilíř eh, ve sdělení se vlastně týkal portfolia více výborů, zejména portfolia výboru IMCO, ale ten druhý a třetí pilíř digitální strategie se týká zcela jistě našich kompetencí a proto nás zajímají veškeré informace o cestovní mapě pro dokončení jednotného digitálního trhu. Vážený pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, vážený pane Busku, dámy a pánové. Eh, jsem rád, že mám zde příležitost eh, s vámi eh, hovořit. To, co ohlašujeme v našem balíčku komise, bude znamenat v příštích dvou letech řadu společných činností a spolupráce mezi Eh, s parlamentem a komisí. Čili já bych skutečně potřeboval vaši spolupráci a také spolupráci rady eh, v oblasti digitální politiky. A v digitálním sektoru skutečně budeme muset začít pracovat jiným způsobem a jinou rychlostí. Nic se nemění tak rychle jako digitální svět eh, s těmi technologiemi, které se razantním způsobem rozvíjejí. Takže eh, za prvé, prosím, zrychleme tempo. Jsme příliš pomalí. Naše metoda eh, zelená kniha, otázky, odpovědi, bílá kniha, návrh, eh, legislativní návrh komise, refit a review, poté první stanovisko parlamentu, pak rok Eh, blokády, eh, absence mandátu v radě, potom limitovaný mandát, potom obtížné eh, trialogy, tak jako u TSM a dalších směrnic, a teprve potom je rozhodnutí a potom se to musí implementovat do národní legislativ. No tak to je pět až sedm let. Ale digitální národy Eh, Silicon Valley na nás nebude čekat. My jsme směšní, zesměšňujeme se touto naší, eh, naší eh, způsobem, způsobem práce. V podstatě nemůžeme pokud chováme Eh, prasata na další chov, tak pět let to nic neznamená. Eh, pokud chceme rozšiřovat vinice, deset let nic neznamená. Ale v, digitální, v čase digitální revoluce to nejde. A Evropa eh, by mohla digitální revoluci zaspat nebo prohrát. A naší ambicí musí být abychom byli důstojným, abychom se vrátili jako důstojní konkurence, konkurenti do digitální arény globální. My musíme mít více výzkumu, více investic do digitálního výzkumu a infrastruktury a tak dále. Čili toto chci říci, chci formulovat jako rozhodující výzvu pro demokratické instituce Evropy, kromě tedy těch hlavních témat. Jaká jsou těžiště naší strategie, tedy europeizace digitální politiky? Za prvé, samozřejmě potřebujeme společně digitální trh. Proč? Jednak proto, že Evropa kromě mírové unie e, společenství hodnot, čili e, měnové unii, jsme byli a jsme vždycky společným trhu pro výrobce, poskytovatele služeb a pro občany. To se platí, to se to platí pro zboží, e, služby a tak dále, také pro digitální služby. E, proč je, proč je důležitý digitální trh? E, když budujete, když vyvíjíte auto, máte vysoké náklady na výzkum a na výrobu. Když produkujete potraviny, eh, na začátku máte licenční náklady, ale potom také produční náklady. Ovšem digitální platformy, aplikace stojí hodně na začátku, tedy vyvinout je. Ale jakmile je digitální služba eh, hotová, pak otázka, jestli máme 100 eh, zákazníků nebo 100 milionů zákazníků. To už se na nákladech příliš neprojeví. A to se trošku eh, podobá solární energii. Eh, vyvinout eh, solární panela, instalovat je, to stojí spoustu peněz. Ale jakmile ten panel máte na střeše, pak už jsou další náklady velmi nízké. Proto potřebujeme trh určité velikosti. A poskytovatelé digitálních služeb chtějí co největší trh, ne 28 malých trhů. Chtějí větší trh, velký trh, jako je třeba to v USA. To znamená, že pokud chceme mít větší slovo a suverenitu vůči Jižní Koreji, Japonsku a Spojeným státům, musíme mít evropský trh. Eh, druhý bod to je infrastruktura. Eh, na trhu potřebujeme mít vždycky kvalitu, kapacitu a rychlost. A to se týká silnic, eh, železnic, vodních cest, vzdušného prostoru a taktéž digitálních tras. Co se týče kvality, rychlosti a kapacity, eh, na tom nejsme moc dobře, pokud se týče i digitální infrastruktury. Já vám předem říkám, že máme skvělé scénáře. Víme, kolik aut bude po evropských silnicích jezdit v roce 2030, eh, kolik se bude muset převážet nákladů a tak dále. Čili růst silniční dopravy, železniční dopravy, vzdušné dopravy celkem známe. Ovšem, eh, kolik bude třeba datových dálnic, o tom víme velmi málo. A řeknu vám jenom, že množství přenášených dat musí explozivně růst. To bude ten průmysl 4.0. Eh, internet věcí, eh, přímá komunikace mezi stroji, eh, nové služby, elektronické zdraví, connected cars, autonomní automobily, takže to všechno povede k explozivnímu narůstu objemu dat. A my prostě nemůžeme jít z 3 MB za vteřinu na 30 nebo 300. Tisíce to musí být. Já hovořím o rychlosti a kapacitách vyšších než 100 eh, MB za vteřinu. Čili to si vyžaduje digitální eh, sítě ze sklených vláken, celoevropské, plošné, tak aby všude tyto digitální služby byly. Příklad. Pokud jedu autem z Bruselu přes Lucemburg, Saarbrücken, Karlsruhe, Stuttgart, Mnichov do Salzburgu či Lince, A kdybych tedy eh, eh, seděl eh, vpravo, tedy jako spolujezdec, telefonoval a telefonoval, mě zavazané oči, tak v každém okamžiku přesto poznám, kde jsem, protože přesně vím, kde není mobilní signál. Ale když jedeme, tak prostě jedeme rovně. Nekontroluje se pasy, neplatí se daně, neplatí se vstupní poplatky, nemusíme měnit eh, peníze, ale prostě máme, eh, máme eh, nedostatek, nedostatečné pokrytí mobilním signálem. Čili toto je prostě musí, musíme být tedy high-tech Evropa, nemůžeme se porovnávat se střední Afrikou. Potřebujeme čtvrtou generaci, pátou generaci, investice do skelných vláken a tak dále. To je ještě daleko důležitější než silnice a železnice. S Junckerovým plánem, to je ten FC plán, který se predává v trialogu, chceme spolu s evropskými bankami, EIB zejména, e, vymyslet co nejvíce opatření na to, abychom zde tuto digitální oblast rozhýbali. Toto je to nej, ta nejdůležitější výzva, infrastruktura. Je, e, máme tady směrnici NIS, tedy to je evropské zabezpečení dat, a tady už finišujeme. My jsme eh, s vašimi kolegy tady byli na zahájení velké konference o eh, bezpečnosti v kyberprostoru. Musím vám říci, že průmysl 4.0 si vyžaduje důvěru v digitální infrastrukturu a cloud. A jasné je, že průmyslová špionáž, to nebude tím, že někdo bude ve fabrice co si fotit nebo ofocovat plány. Průmyslová špionáž půjde přes datové systémy. E, e, e, dneska nebo včera samozřejmě, dobře, to je něco jiného, ale já hovořím o budoucnosti. Ano. Ta špionáž byla a je, a já ji chci do budoucna Eh, jí zabránit. Proto mi pomozte s tou směrnicí NIS. Eh, také eh, je tady hodna, hodně lobbingu ze, ze strany různých hráčů v tomto průmyslu, ale my skutečně máme kvalitní průmysl, ale Eh, prostě nemůžeme tolerovat to, že někde eh, jinde eh, jsou, je bezpečnost na síti nedostatečná. Také pokud se týče TSM, tak to už jsme tady probrali z hora dolů, zleva doprava. Ale prostě po rozhodnutí TSM, až my nebudeme mít toto Eh, směrnici, tak potřebujeme další revizi, další revoluci. Příštím roce eh, předložíme návrhy pro moderní telekomunikační průmysl v zájmu Evropu. Tak, eh, aby to vyhovalo spotřebitelům i podnikům. Teď tady máme ještě témata, jako je roaming, neutralita síťová a spektrum já bych vás prosil, žádejte ve svých členských zemích, aby byli ochotni bavit se o koordinaci frekvencí. Prostě doba národních aukcí frekvencí musí skončit. 5G musí být záležitost celoevropská. U roamingu, podobně jako vy, eh, se domnívám, že roaming to už by měla být minulost. A my eh, hovoříme o přechodném období. Eh, za, v, v horizontu jednoho až tří let skutečně budeme mít eh, celoevropské ceny. Když jsem byl mladý, měli jsme Eh, měli jsme místní hovory bez předvolby a meziměstské hovory. Teďka máme národní hovory a mezinárodní hovory, no a musíme přejít dál, prostě budeme muset mít celokontinentální eh, ceny, čili roaming bude brzy historií co se týče neutrality sítě, diskriminaci musíme eliminovat a všichni musí mít rovný přístup ke síti. Otázka je, co potřebujeme mít navíc. Eh, například eh, řízení dopravní systému, zdraví, elektronické zdraví. Tam, kde eh, se ukazuje, že zdravotnictví nebo nějaké jiné služby jsou speciální službou, která nám dokáže něco garantovat, tak to musí být něco, co je v zájmu všech. Eh, občanů. Pro mě je nejdůležitější, kromě infrastruktury a moderní regulace, také moderní výzkum. My eh, jsme v evropském rozpočtu dostali dostatek peněz pro výzkumné projekty, pro průmysl, pro malé a střední podniky, pro začínající podniky. Od cloudu po velká data, všechno to, co povede k výzkumu budoucnosti, tak to musíme zde v Evropě aktivně využívat. Potom tedy budeme mít eh, level playing field, stejná, stejné podmínky pro všechny. Taky otázka eh, digitální autorská práva. Eh, reformou audiovizuálních Eh, mediálních služeb usilujeme o férou, férovou konkurenci. Když se podíváme na rakouskou televizi ORF, RAI, italskou BBC nebo francouzskou televizi nebo německé CDF, eh, když eh, jsou tady nabídky těchto televizí, tak proti ním stojí tedy digitální sítě na vyžádání. Jedni Eh, musí plnit kvalitní standardy, jakožto veřejnoprávní médie a mají eh, omezený geografický dosah. Eh, také omezené možnosti reklamy a tak dále a tak podobně. Ale ti, ty, ty internetové platformy nemusí zodpovídat za všechno, nemusí plnit žádná kritéria. To je ovšem zdeformovaná konkurence. Proto tedy se snažíme zjistit, zda při této reformě audiovizuální médií bychom eh, neměli vytvořit určité pokyny, určité eh, závazky také eh, pro ty internetové poskytovatele, bez ohledu na to, zda jsou z Kalifornie nebo tady z Bruselu. A pak je tady další věc, promysl. Američané mají jasnou strategii. Oni chtějí využít svoji digitální převahu proto, aby eh, byli i hospodářsky dominantní. To znamená, Google teď už je součástí eh, automobilového průmyslu, eh, knihy Amazon, platební systémy PayPal a tak dále. Prostě všechno. Kdo má data, ten má moc. Jestliže vy eh, si koupíte iPhone od Apple a pokud jste si nepřečetli eh, všeobecné podmínky, jenom jste to prostě odškrtli, a jestliže v noci eh, jedete z Bruselu do Hamburgu 4 hodiny, tak o tom, eh, kde se nacházíte a jakým způsobem třeba řídíte, tak Google o tom ví více než vaše pojišťovna. Prostě to jsou eh, tato data, třeba eh, pojišťovně by umožnila nabídnout vám takovou nabídku pojištění, která bude daleko lepší než cokoliv, co je eh, na, souč- na základě současných kritérií. Čili tady jde o eh, banking, pojišťování, zdraví a tak dále. Prostě celá reálná ekonomika verze 4 závisí na datech. Čili eh, naše hospodářství a všechno je nebezpečně ohroženo Eh, digitálními nedostatky spíše než nedostatkem eh, kvalifikovaných pracovníků. Čili my musíme mít větší autoritu, eh, větší suverenitu díky digitálnímu trhu a také budeme moci kreativně využívat data pro vztahy k zákazníkům, optimalizaci procesů, lepší kvalitu při výrobě a tak dále. Máme tedy eh, jasné analýzy, že automobilový průmysl, tam se to projeví nejdříve, potom eh, strojírenství, poté bankovnictví a pojišťovnictví zároveň a tak dále. Proto musíme žádat, abychom tady měli digitální trh. To je prostě platforma. Potřebujeme chytrou evropskou strategii na zajištění zaměstnanosti a vytvoření nové zaměstnanosti, také na využívání eh, toho, co tady máme, také pro industriální kompetenci a tak dále. A já stavím na tom, že vy jakožto zákonodárci a také ti, kteří zodpovídají za rozpočet a také výzkumné projekty, že budete partnery potřebujeme rychlejší a efektivnější zákonodárství, než je to zatím v demokratické Evropě obvyklé. Pane komisaři, děkuji vám za velice hloubkové zpracování a pojednání tématu a problematiky jednotného digitálního trhu. Bylo to velice poučné pro nás vyslechnout si tento politický přístup eh, k záležitosti a musíme být opravdu zodpovědní vůči našim občanům, když projednáváme toto téma. A nyní se nám řečníků za EPP paní Del Castillo Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři, že jste se k nám opět dostavil v tak důležitý moment jako je tedy chvíle, kdy je nutné pochopit, co představuje ta výzva vytvořit eh, digitální ekonomiku a společnost rozvoj digitální ekonomiky a digitálního společenství. To je jako vysokorychlostní vlak, který nemá zastávky a Evropa nemůže být někde v posledním vagónu. A pokud chce být někde v prostředním vagónu, měl by hlavně být ani v tom prostředí měl by být tou lokomotivou. Je to povinnost, je to naše zodpovědnost. A v tomto kontextu, to je naprosto jasné a vy jste to velice dobře vysvětlil, takže to nebudu nijak mm, opakovat, že v jednotném trhu je naprosto zásadní pro tento projekt, pro jednotu Evropské unie. Je to důležité pro evropský projekt. Ovšem v rámci jednotného trhu jednotný digitální trh je motorem toho jednotného trhu obecně. To je tedy tam to, co umožňuje Evropě být konkurenceschopný uh, za mnohem výhodnějších podmínek ve srovnání se zbytkem světa. A proto je zapotřebí všech těch aspektů, které jste zmínili. Já zmíním pouze dva. Za prvé, nacházíme se v situaci mnohem blízké tomu, že se nám podaří dosáhnout vesměs přínosné dohody pro všechny strany a zejména pro spotřebitele ohledně roamingu a ohledně otevřené eh, síťové neutralitě. Uh, a myslím, tady k tomu chybí už jenom jeden poslední krok, to je důležité i pro členy výboru. Já odpoledne budu mít debriefing, takže nevím, kolika z vás potom budu moct popovídat, jak to dopadlo. Takže je zapotřebí učinit, vynaložit to poslední úsilí v nadcházejících několika málo dnech a je zapotřebí si uvědomovat, že je tu ta výzva, že je tu ten závazek a ta politická morální povinnost, kterou máme vůči evropským občanům. Prostě musí se nám to podařit. A za druhé, je zapotřebí eh, té vůcovské role. Já už to vím, my se známe, už jsme tu pět let. Vím, že jste velice eh, determinovaný politik a vím, že rozhodně neustupujete vůči problémům a výzvám, takže Máme také pana místopředsedu Ansipa, máme tu vás, eh, kterého jsme poznali za ty roky. Jste opravdovým lídrem. Nicméně potřebujeme tu vůdcovskou roli více než kdy jindy, protože tady se to všechno pohybuje rychle a ta politická rozhodování jsou většinou pomalá a těch evropských institucí ještě pomalejší, takže ten leadership, ten potřebujeme a lídrem by měla být Evropská komise, protože tam má tu možnost aby určitým způsobem tak nějak podnítila radu, ale hrála také důležitou roli vůči parlamentu. Takže ten leadership eh, komise je naprosto nezbytný, více než kdy nikdy. Bez toho rozhodně nepokročíme vpřed, ničeho nedosáhneme. A na závěr, pane komisaři, vzhledem k tomu, že čas rychle běží, ale pak jsou tu určité prodlevy při jednání, tak potřebujeme mít opravdu kreativní politiku, tak nějak ji rozvinout, aby se adaptovala na tyto podmíněnosti, na ta omezení. A z hlediska legislativy, druhá věc jsou takové ty návrhy, které nejsou legislativní nebo spadají do takzvané soft regulation, o tom asi ví hodně kolega Bony. Uh, ten se tomu hodně věnuje. Z hlediska legislativy je třeba jasně stanovovat priority, soustředit se zacíleně na to, na co je třeba vytvářet další legislativu. Bez toho zacílení by to bylo nemožné. Dojdeme na konec mandátu a nezlepší se nic, možná jenom něco trošičku málo, ale nebude to nápomocné. Děkuji kolega Daníka za SND. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să salut faptul... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem velice rád, že jste, jste nadnesl několik eh, myšlenek v tomto projevu, které eh, se mi líbily. Mm. Velice dobré, že probíhá toto slyšení. Nadešel okamžik, eh, aby Evropa s GSM eh, dosáhla úspěchu. V minulosti <clears throat> jsme začali eh, být lídrem, pak se nám to trošku, eh, pak jsme trošku mm, pokulhávali, že tam bylo 3G, 4G, ale teď tady máme 5G, takže tím, to, tím by se mohla pozvednout evropská ekonomika a to bych chtěla opravdu zdůraznit. Otázkou je, zda získáme dostatečné finance, abychom pokročili s technologií 5G, zda se nám podaří dokončit ty projekty, bylo by to dobré, kdyby to bylo skvělé. Také jsou zde projekty podle Junkrova plánu. Rovněž bylo zachráněno i mm, určité objemy financí na ten výzkum a teď se komise i rada už snad eh, dohodne na tom, jak pokračovat. Takže 5G, investice do digitálních infrastruktur, to je také důležité. Ale jak budou probíhat ty investice? Už v minulosti jsem tu věc zdůrazňoval. Eh, tou věcí je takzvaná bezpečnost eh, internetového prostoru. To musíme mít na paměti ještě, když hovoříme o internetu, o eh, digitálních strukturách v Evropě. Musíme mít dostatečné verifikační systémy. Například byste měla být nějaká nezávislá organizace, která bude odpovědná za certifikáty bezpečnosti pro internet. Třeba i nějaký internetový servis online, třeba pro finanční službu. který eh, a ten poskytovatel té služby investuje mnoho peněz do zabezpečení těch sítí, ale na druhé straně jste, je nějaký subjekt, který do toho tak neinvestuje. Takže potřebujeme nějaký subjekt, který by nám řekl, jak ty jednotlivé subjekty jsou zabezpečené, jak hm, pečují o svou bezpečnost a k tomu by měly mít určitý systém certifikace. Ehm, tím by se také možná vyřešil i ten nedostatek důvěry v eh, elektronické podování hm, a tak dále. Další věc. Musíme být konzistentní. Generální ředitelství Regio v současné době má na starosti digitální agendu, ale hm, pak jsou zde třeba ještě strukturální fondy a další strategie, které s tím souvisí je důležité, abychom si udržovali vytyčený směr. Aby ten cíl byl jasně vyměřen. Digitální agendou se zabývá generální ředitelství regio, ale oni zase se třeba tolik nezabývají tou bezpečností internetu, takže je potřeba konsistentního přístupu. Navíc je také, jsou zde ještě rozdíly mezi členskými státy, takže dochází k určitým zablokováním. A to už jsme viděli třeba, když se projednávala otázka GSM. Generální ředitelství regio řeklo jednu věc, ale my potřebujeme, aby ten celkový, to celkové poselství bylo konsistentní. musíme hovořit i o budoucnosti těchto technologií. Teď hovoříme třeba o tom, že chceme navýšit objemy a myslím si, že pod vaším vedením se nám to podaří a budeme také být rozhodově, eh, rozhodnější a budeme mluvit jednotným hlasem. Ano, děkuji teď pan Marek Grubarček za skupinu EKR. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaře, děkuji vám za tuto prezentaci. Ano, eh, je vidět, že jste skutečně velmi angažován v oblasti vytváření digitálního trhu. Moje otázka by se týkala spíše technických otázek a eh, koncepcí, eh, které se týkají celé infrastrukturní sféry. Jak víme, definitivní změně došlo v okamžitě přechodu z analogové na digitální systémy. To byly eh, ty první, eh, první mm, zařízení na digitální přenosy, ty fungovaly úplně jinak, než kde jsme dneska. To Totež se týkalo systému řízení budov nebo asynchronických přenosů eh, v rámci ATM to se také týkalo eh, dále eh, systémů, které jsou eh, bez převodně, které se týkají, které jsou tedy zablokovány v rozvoje. I když podstata je tatáž. Aby se to změnilo, potřebujeme obrovské, obrovské prostředky. Eh, každá síť je pouze tak rychlá, jako její nejpomalejší prvek a zejména ta poslední míle svého času jsme eh, sázeli na skleněné vlákno až do eh, kanceláře. Ovšem to bylo příliš drahé, takže se od toho ustoupilo. Také otázka eh, propustnosti měděných kabelů DSL a DSL, to prostě všechno nestačí. A já se tady ptám, eh, dochází ke změnám, eh, budeme mít nějaký diametrální přechod z těchto technologií. Budeme mít tedy více modální, například skleněná vlákna, anebo jdeme spíše s cestou Eh, zvětšení propustnosti měděných kabelů. Protože abychom měli více než 100 megabitů, eh, tak to je velice obtížné. Eh, mnoho lidí to tedy, mnoho firm to nabízí, ale v podstatě málo kdo je schopen splnit ty podmínky vzhledem k tomu, jaké máme současná omezení na trhu. To jsou prostě ty překážky se nedají překonat bez velkých investic. Čili zajímalo by mě, jakou technologie bude do budoucna preferovat komise. A druhá otázka se týká právních otázek, eh, eh, tedy toho mýtického roamingu, kterého nenávidíme úplně všichni. Eh, je známo, že největší zásadní telekomunikační firmy firmy se nachází ve vládních rukou Deutsche Telekom, France Telekom a tam neexistuje zájem omezovat nebo likvidovat roaming, poněvadž by to znamenalo ztrátu vlivu. Jak se díváte na tyto situaci? Třeba v kontextu třeba německého energetického trhu a možnosti likvidace roamingu například eh, eh, odstřižením nebo oddělením vlád. Děkuji vám. Nyní paní Kalas. Thank you. Děkuji. Pane komisaři, děkuji za vaši prezentaci a také vám gratuluji k vaší strategii, která jasně vytyčuje priority pro digitální trh a je tam důležité posilovat inovace a také odstraňovat překážky a zcela jistě nechceme vytvářet nové překážky. Když jsem vás poslouchala, tak musím říct, že souhlasím s paní de Castillo Vera, že potřebujeme vedení, potřebujeme vůdčí úlohu a to také potřebujeme zdůrazňovat i příležitosti, které digitální trh přináší našemu průmyslu. My jako výbor ITRE se zabýváme <clears throat> právě tím, jak internet a eh, může změnit průmysl. Také jste stručně zmínil internetové platformy, nebo tu platformu. A vím, že také v té strategii se hovoří o přeskumu internetových platform. Já opravdu skutečně souhlasím, že vlastně jsme se zatím ještě neschodli, co je to internetová platforma a jak je definovat, takže ani pak nemůžeme přesně pojmenovat problémy. Rovněž jste dříve zmínil, že byste měl být speciální regulatorní orgán, který by dohlížel na tyto internetové platformy. Chci se zeptat, ten orgán má tedy, nebo má zatím dojít pouze k přeskumu nebo k nějakému posouzení těch internetových platform, nebo už je chcete regulovat? Další otázka. V autorská práva. Je důležité, abyste byl také digitální trh pro kulturní obsah. To chtějí spotřebitelé. protože jinak to vede k piráctví. Můžeme očekávat reformu autorského zákona a dále otázka na telekomy. Na telekom. Jak bude fungovat konsolidace, pokud to bude jednotný trh pro telekomunikační technologie, hmm, jak tam bude zaručená hospodářská soutěž. Jak se díváte na budoucí vývoj těchto trhů telekomunikačních? Děkuji a nyní paní Ernst Zague. Děkuji vám. Tak především eh, samozřejmě souhlasím s tím, že jsme zaspali spoustu času. To je pravda. A o digitální revoluci de facto nemůžeme hovořit, musíme hovořit o průmyslu 4.0 a z toho vychází etické otázky, co potom s těmi lidmi, eh, jak to dopadne na ně, nejde jenom o techniku. Eh, také je tady otázka hm, rovnováhy mezi společným trhem a eh, lidskými právy. To mně se líbilo, to vaše přirovnání s, tím, s, tím, s těmi prasaty na maso. Můžete to udělat rychle, můžete to udělat pomalu, ale výsledky budou eh, rozdílné podle toho, kolik času tomu bude věnovat. Čili já si myslím, že tady bychom si měli mm, nechat maximum možného času, tak abychom eh, se nedopustili zbytečných chyb. Za druhé, eh, řekla jsem, že potřebujeme mít rovnováhu mezi společným trhem a lidskými právem, čili musíme se více zabývat neutralitou sítí, zrušením roamingu. A když se podíváte na průběh trialogu, to je neskutečné, co tam rada předkládá třeba v otázce neutrality sítě. Eh, oni předkládají prostě nesmyslné dokumenty a chtějí zrušit mnoho z toho, na čem jsme se tady dohodli v parlamentu. Čili mm, jak tady postupovat dál, abychom byli, eh, byli tady dále Eh, nebo třeba roaming. Eh, my tedy nechceme eh, jakýsi roaming light, my chceme skutečně roaming zrušit. To tež bezpečnost na internetu, na plénu včera, tam jsme strašně moc řekli silných slov k internetové bezpečnosti. Já jsem se tomu také přidal. No a na druhé straně, co děláme? Škrtáme prostředky na výzkum a vývoj. Čili to je taky velký problém. Tady, kdyby se k tomu mohl taky vyjádřit. A dále, eh, v tom dokumentu se hovoří o geoblockingu. A o to skutečně ne, tady se hovoří o mm, geoblockingu, který je neoprávněný, to by nemělo být. Co by tedy mělo být? Co je tedy spravedlivé a nespravedlivé v oblasti geoblockingu? Čili stručně bych to zhrnula, nechme si na to tolik času, kolik skutečně potřebujeme. A Eh, možná eh, bychom měli více naslouchat těm, kteří o tom vědí více. Existuje také řada organizací, které mohou eh, tomu napomoci, to je, myslím, velice důležité a já si myslím, že jedině toto je cesta vpřed a je to způsob, kterým zabráníme tomu, že bychom zase obětovali další občanská práva a tak dále. Samozřejmě jde mimo jiné, nejenom, ale mimo jiné také o ochranu dát. Ne tady já myslím, že kdybychom to zredukovali potom na jenom průmyslové otázky, tak to asi by nebylo dobré. Ano, děkuji vám. A nyní bych prosil, aby eh, další řečníci omezili na dvě minuty. Pan eh, Paul, Paul Rübig. Děkuji vám, pane komisaři. Tento parlament velkou většinou rozhodl, že roamingové poplatky e, nejsou v pořádku a že mají zmizet z evropského trhu. Já v žádném případě nepodpořím kompromis, kde se nebude říkat, že e, roamingové příplatky letos nejpozději příští rok budou zrušeny a stanou se historii. Je prostě nepřijatelné, abychom hovořili o roamingu, eh, pak máme uvnitř v členských zemích nějaký eh, eh, rozdíl mezi cenami až desetinásobný, přejedete přes hranice a je to stonásobný. V Rakousku platím 2,30, pak přejedu do Německa tam je to děravé pokrytí a ještě mě to stojí 240 místo dvou. Takže skutečně v některých dalších zemích je to až 2400 euro za stejné množství dat a, a mimo Evropské unie je to možná deva, až 19 900 eur za totéž množství dat. Čili kde jsme, jak je možné, že gigabyte platím 2, 2 e, eura u nás a e, v Německu 2,20 a mimo to, bude, to budou stovky eur, dokonce desítky tisíc eur a nic se neděje. Jakým způsobem můžeme prostě něco takového tolerovat e, a argumentuje se, že jinak, když to tak nebude, tak si nebudeme moci dovolit investice, to je nesmysl. Já skutečně myslím, že je nejvyšší čas, aby rada skutečně e, s tím přestala protože jinak eh, nové obchodní modely eh, ty naše providery z trhu prostě vytlačí. My tady potřebujeme eh, flat rates, potřebujeme slušné nabídky, na to je skutečně nejvyšší čas. Děkuji pan Kapel, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za jasná slova. Já bych tedy si dnes přála trošku eh, více od vás slyšet o internetu. To, co hovoříte o průmyslu a průmysl čtvrté generace, tak to skutečně eh, je důležité, s tím souhlasím. A to není jenom průmysl, jsou to také banky, eh, zdravotnictví, výzkum, vzdělávání a tak dále. Když se podíváte na automobilový průmysl, tak ty velké Eh, koncerny už dneska eh, skupují IT koncerny, poněvadž prostě potřebují být napojeni na data a na sítě. Čili z toho vidíme, jak je to důležité, jak to bude důležité do budoucna. Čili tady skutečně musíme začít jedna digitální strategie, to je jedna věc. Mě eh, by zajímalo trošku víc o tom zaměření na průmysl a samozřejmě jde o čas Eh, Spojené státy nám ukazují, jak se to dělá, my jsme daleko vzadu a musíme je dohnat. Evropa eh, by se měla stát eh, hlavním, nebo jsme velkým exportérem digitálních služeb a potřebujeme tady být na stejné úrovni v IT. Čili já si myslím, že bychom to možná mohli tak trošku dát do těch jednání Eh, i toto eh, digitální, eh, tedy budování digitální oblasti. Na to budeme potřebovat hodně peněz, také podporovat inovativní podniky o kybernetické bezpečnosti. Už tady hovořil, mám dvě otázky. Možná tedy to použití prostředků byste mohl konkretizovat, čili kolik si myslíte, že nás to bude stát, a co je podle vás možné v digitální oblasti a kybernetická bezpečnost, o tom hovořil minule v ITER pan komisař Ansip a říkal, že by možná eh, mohl být zřízen eh, nějaký, nějaký orgán pro kybernetickou bezpečnost. Eh, platí to, nebo už to neplatí, nebo už je tam, jsme někde jinde. Eh, my jsme eh, eh, zase třeba dneska se dozvěděli, že americký finanční úřad narušili ruští hekři. Včera jsme zažili, jak to vypadá, když padnou systémy na letišti a tak dále. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem se opravdu podivovala vaší řeči a sice protože jsem vám téměř ve všech bodech musela dát za pravdu, to je opravdu eh, pro mě nový, nový zážitek. Já jsem původně informatičkou, takže vím eh, eh, trošku ty technikálie. Ano, vy se snažíte urychlit zákonodárný proces. To by mě velmi těšilo a možná, že Eh, některé body z té digitální agendy mohly dostat přednost, aby byly vyřešeny rychleji. To byste mohl navrhnout. Také si myslím, že si musíme eh, že musíme uvažovat o tom, zda by ta eh, legislativa mohla být flexibilnější v tom, že jakmile přijde technologie s něčím novým, tak aby ta legislativa byla snadno přizpůsobitelná. Prostě potřebujeme flexibilnější systém. Já osobně jsem také hluboce přesvědčena, že musíme nejenom urychlit zákonodárný proces, ale také výstavbu infrastruktury. O Německu se hovoří o tom, že má skvělou, skvěle rozvinutá země a tak dále. Ovšem třeba nejenom na venkově, ale i ve městech skutečně nám spousta věcí ještě chybí. A to mě vede k otázce, jaké pobídky chce komise nebo vy eh, zavést pro urychlení výstavby infrastruktury. Mě by skutečně zajímalo, jakou tady máte koncepci. A děkuji, pan kolega Martin. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Já si myslím, že si asi nepřejete větší míru špionování v Evropě. Kyberbezpečnost to je rozhodně nezbytná záležitost, nicméně je třeba být opatrní. Celá řada expertů oznámila, že Evropa je ohrožena problémy, pokud tu nebudou nezbytné investice. Musíme se zamyslet nad tím, eh, nad těmi, kteří jsou tak nějak vyloučeni z informatického světa. Investice půjdou pouze tam, kde jsou zajištěny záruky návratu. Tedy je třeba zajistit inkluzi vše. Veřejné investice tady to je taková komplikovaná záležitost. Otázka veřejných financí členských států je složitá. Jaké prostředky tedy mohou dát k dispozici pro to, aby tato oblast zaznamenala navýšení? Digitální ekonomika v Evropě, ano, dobrá. Ovšem, jak můžeme z těch 28 národních trhů přejít na jednotný národní trh? Thank you. Yeah. paní Hm, ano. Děkuji. Navážu na dvě témata. Jedno téma infrastruktura. Jsem a velice vítám pozornost, kterou eh, tomu kladete. Já zastupuji Konvol. Tam se velice efektivně využily evropské peníze na infrastrukturu internetu, aby tedy mm, lidé měli více k dispozici tyto sítě. Pak je zde určité nebezpečí které plyne z toho, že digitální svět je dostupný pouze omezenému počtu lidí a velká část lidí je stále ještě odříznuta od internetu, zejména je to venkov. A přitom právě lidé na venkově by z toho internetu mohli profitovat, protože tam jsou spíše pracovní místa, která nejsou dobře placená. Takže uh, Eh, širokopásmový internet, politika spektra, to by také mohlo zaručit to, že zejména v oblastech venkova by, mohla, eh, by se mohla zlepšit ta pracovní místa. Další věc, eh, výzkum a vývoj, to souvisí s těmi dovednostmi. Také je důležité, abychom využili investice do výzkumu a vývoje, abychom také zjistili, zda se dobře využívají ty infrastruktury, zda opravdu internet přináší dobrá, kvalitní pracovní místa, ale ještě předtím, než získáte dobré pracovní místo, tak potřebujete patřičné dovednosti. Takže zase je důležité nejprve zajistit, aby naši občané, eh, aby lidé měli dostatečné schopnosti, aby mohli získávat tyto dovednosti, aby tedy mohli pracovat na trhu, eh, který chceme podporovat. Takže už se tomu děje některých oblastech, takže je důležité, aby třeba takový oblast, jako jsou ty aplikace, tak aby i v dalších oblastech se to rozvíjelo. Děkuji, nyní pan Royal. Tak jako vždy, pane komisaři, jste předvedl precizní analýzu problému, ale také šancí. Zasněla řada otázek. A e, teď eh, tady máme problémy. Rychlost, eh, od velkého by mi dát velká flexibilita. Eh, jsme schopni prostřednictvím současné legislativy, se regulativy prostě pokračovat v tom, co děláme, anebo to musíme prostupovat, přistupovat k tomu jinak. Jestliže potřebujeme mít více flexibility, větší množství práce, tak prostě současná koncepce není použitelná. Prostě hlavně chránit data, a teďka to trošku přeženu, abych to znázornil. Prostě ta eh, síťová neutralita, jak eh, si to někteří představují, eh, můžeme skutečně takto produkovat odpovědi? Nebo musíme si přiznat, že potřebujeme určité korektury nebo trošku jiný rozvoj a tak dále? A další blok to, je, to jsou ty investice Eh, odkud máme ty peníze vzít? To všechno má tedy eh, zajistit Junckerův plán, no tak to jsem moc zvědavý. Teď my ho vlastně ještě vůbec nemáme, jestli vůbec bude v té velikosti, jak si představujeme. Já nevím, já bych nerad sliboval něco, co tady potom vůbec eh, neuskutečníme já e, prostě si myslím, že jediné, co můžeme udělat, prostě ti, kteří mají peníze, to znamená privátní investoři, musíme jim říct, tak tohleto do toho se vyplatí jít. Prostě jestliže e, chceme více peněz, tak musíme tedy nastavit podmínky tak, aby tam ten privátní kapitál prostě přišel. Máme na to dost odvahy? Ano, děkuji. Paní Salini. Sorry. Not madam. Salini, sorry. Not madam. Pan Salini, omlouvám se. Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři za to jeho pracovní nadšení. To je třeba ocenit. Myslím si, že tedy to první téma umožnit Evropské unii, aby se vrátila do tohoto procesu v plné síle, to je předurčeno tím, že musíme být přesvědčeni my, jakožto instituce a i samotná komise. Takže doufám, že to vaše nadšení se přenese i na ostatní vaše kolegy, pane komisaři. Já nejsem odborníkem na digitální agendu, já se spíše věnuji eh, tím starým tradičním druhem průmyslu Ovšem uvědomuji si tu potřebu umět překonat tuto velkou výzvu průmyslu. Já vím, jaká je moje země. Itálie je jak průmyslovou, tak zemědělskou zemí. A v mé oblasti nové technologie zavlažování dokonce využívají sondy a satelity, prostřednictvím kterých zemědělci přes svůj smartphone zjistí, zda která oblast potřebuje víc vody či ne, takže si uvědomují, jaká je tu ta výzva. A ještě je tu jedna věc, kterou si uvědomujeme. Je tady jeden nepřítel a tím je nadměrné množství regulace, tedy že ještě předtím, než potřebujeme nějaké další dodatečné texty, si musíme uvědomovat, že jich potřebujeme méně. Země nemůžou učinit krok vzad. Musíme si uvědomit, zda chceme podstoupit takovému riziku. Já tu neříkám, že nemá existovat uh, regulace, ale mělo by jí být méně, protože štíhlé tělo se jaksi pohybuje eh, lépe než obezní tělo, takže správné by bylo, kdyby samotný stát byl v opravdové atletické fyzičce. A proto si myslím, že to nejdůležitější tady je vylepšit vztahy mezi investidory a politikou. Protože investor nepůjde tam, kde nejsou záruky, i když do určité míry přijímá určitou míru rizika, ale nepřijímá nadměrnou byrokracii. A k těm ostatním bodům, to už tu zaznělo, nebudu opakovat. Pane Salini, já se velice uh, omlouvám, to bylo takové probuzení pro mě. A nyníž budu velice opatrný. Pan Dony, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a chci eh, poblahopřát panu komisaři za jeho nadšení, entuziasmus, kterým oplývá. To je velice důležité je to důležité. Jsou tu čtyři věci nezbytné pro úspěch. Za prvé leadership, za druhé flexibilní legislativa, s tím plně souhlasím, opravdu potřebujeme flexibilní legislativu a také na legislativní řešení, když například hovoříme o implementaci digitálního jednotného trhu. Za třetí, investice do infrastruktur, to je zase klíčová otázka pro budoucnost. A čtvrtý bod je napojen na podporu rozvoje průmyslu. A myslím si, že v tom dokumentu komise tak nějak cítím nedostatky toho kompletního popsání toho takzvaného Economy for Zero, když jsme tady, eh, tady povolávali po dodatečné míře spolupráce mezi naším výborem a vaší komisí. Děkuji a pan Arimon. Děkuji, pane předsedy. Děkuji, pane komisaři, za opravdu eh, emocionální řeč pro digitální trh. Já také se připojuji ke kolegům, eh, kteří říkají, že můžou okamžitě podepsat všechno to, co říkáte a my vás budeme skutečně rádi, kdybyste to v příštích letech mohl uskutečnit a jestli skutečně se realizuje všechno to, co jste, jste nastínil, tak skutečně byste měl dostat digitální Nobelovu cenu, ale bude to velmi těžké. Eh, máte plán, ale je třeba, aby v tom plánu byly také priority. A eh, jste eh, také řekl, že tam, kde je málo času, tam je třeba si stanovit priority. Jaké jsou tedy vaše obec, vaše osobní priority, které byste chtěl uskutečnit v příštích letech. Protože myslím si, že to, co jste se předložili jako plán, je věc dlouhodobější. Ano, eh, v digitálním světě všechno běží rychleji, ale možná eh, v té evropské politice to zase nepůjde až tak, až tak rychle. Čili jaké skutečně cíle chcete uskutečnit během těch eh, příštích čtyř let? A další věc, než budeme hovořit o digitální revoluci, musíme investovat do infrastruktury. Vy jste členem komise a Eh, možná eh, mohl byste nám říci, jestli je pravda, že eh, velkou část těch prostředků, které teď máme k dispozici, opravdu necháte vplynout do investic do digitální sítě. Ano, děkuji. Pane komisaři, Myslím si, že tato diskuse byla velice profesionální a velice zajímavá a dávám vám teď slovo. Dámy a pánové, otázka byla, eh, kolik času, eh, kolik eh, odborníků, kolik otázek vyřešit a přitom to ještě urychlit. Nařízení o ochraně dat paní Redingova vypracovala před dvěma lety a komise to zvládla. Eh, komise to schválila. Nicméně dva roky je to zablokované v radě. To tak nejde. Proto já vás prosím, abyste urychlili eh, vydávání mandátu a urychlili vůbec jednání mezi parlamentem a radou. Příklad. Jestliže máme zasedání eh, rady k určitému zákonu třikrát za rok, třeba eh, loni v listopadu jsme se o tom bavili na radě a mm, dále další zasedání bude eh, v dubnu. Mezitím se změnilo šest vlád a z těch 22 let, z těch 22 ostatních nepřijedou ministři, ale jenom nějací Eh, jejich zástupci. No, takže to jsou prostě rituály, eh, které jsou naprosto nesmyslné. Ano, důkladně dělat ano, ale důkladnost a rychlost nestojí proti sobě. Podívejte se na směrnici o audiovizuálních eh, médiích. Ta je eh, ve stavu let 2007-2008. My jsme eh, zahájili proces eh, refit, abychom zjistili, co je v pořádku, co může zůstat, co je třeba modernizovat, co je třeba přidat, co je třeba vyškrtnout. V druhém kvartále příštího roku, pokud předložíme nový návrh, tak ten nemůže jít platnost až někdy v roce 2019, poněvadž to jsou další tři roky a digitální televize, Netflix, Amazon, streamingové služby, videové, video on demand, to, to bude už někde úplně jinde a my budeme mít autority, autoritu pouze tehdy, když budeme eh, na vyšší doby. Takže proto si říkám, dobře, eh, digitální Eh, digitální služby, zpravodají a ministři, eh, prostě vyvezme je na, někam na zasedání, zavřeme je tam na týden na dokud se nedhodnou, tak tam budou sedět. Prostě <clears throat> dělat něco důkladně a rychle, to musí být možné i v demokracii, a pak budeme aktuálnější a budeme mít větší autoritu. To jsou modely, které vyzkoušejme je, říkám, vyzkoušejme je. A e, potřebujeme všechny přesvědčit, že v tomto sektoru digitální je možné pracovat rychleji, bez přerušování, kdy tam budou všichni aktéři a nejenom vyslanci do Koroperu. Prostě to budeme na tom daleko lépe, pokud se týče naší autority. Síťová neutralita a roaming, jak tady někteří zmínili. Tak zaprvé já jsem velmi rád, že máte inteligentní zpravodaje, kteří v posledních týdnech odvedli velice velké množství intenzivní práce. My na radě budeme mít za 14 dní pracovní eh, snídaní, tak abychom ještě za lotyšského předsednictví mohli dospět k rozhodnutí. Lucembursko je připraveno eh, v to pokrač, v tom pokračovat, ale musíme ještě využít čas, který nás v červnu. Co se týče eh, síťové neutrality, tak my mm, musíme tedy to důkazní břemeno dát jinam. Medicína, zdravotnické služby musí dokázat, že digitální Eh, digitální eh, já nevím, operace po internetu jsou možné pouze tehdy, když budeme mít latenci síti v milisekundách, prostě bude to rychlé. Dále dopravní sektor také musí eh, říci, jak mají vypadat bezpečnostní systémy a Mm, systémy řízení provozu nebo autonomní e, vozidla, zda skutečně potřebují mít e, služby v reálném čase. A potom tedy do toho budeme investovat. Pokud nebude předložen důkaz, tak ne. Prostě to, že pokud se nedokáže, že e, určité služby musí mít přednost na síti, no tak jim mít nebudou. Prostě budeme moci tu síťovou neutralitu na základě důkazu e, rozšířit směrem vzhůru. Pokud se týče kybernetické bezpečnosti, tak kromě zákonodárství máme také platformu NIS, kde se mohou e, zapojit všichni. A v obou DG, jak tedy interní ICT, čili komunikace e, v evropských orgánech, včetně komise, stejně jako externí, tedy Digit a Connect. Tady chci zřídit speciální týmy, které budou moci rychleji reagovat na hackerské útrok, útoky na digitální sítě, provést příslušné analýzy a vyvodit důsledky. Ano, třeba eh, TV5, francouzská televize, nebo jasné zasahování neevropských tajných služeb do našich datových systémů a jejich zpracování. Naše komunikace, možná dokonce útoky na naši digitální infrastrukturu eh, ze strany, ze strany tajných služeb evropských, tak i toto by nás mělo vést k vyšší citlivosti vůči eh, digitální problematice. Bylo řečeno, že v naše, v naše komunikaci DS, TSM eh, se málo prostoru věnuje průmyslu. No možná, že je to tak, ale já vám to řeknu takto. Eh, vytvořit společný trh pro vozidla, to je jedna věc, ale výzkum na tom, jak bude vypadat auto zítřka, to je něco úplně jiného. Digitální trh je základem, nástrojem, platformou pro digitální ekonomiku. To není cíl. Čili ochrana dat a bezpečnost dat, to je základ, na kterém lze stavět průmyslovou politiku spolu s reálnou ekonomikou také propojení digitální služeb a reálné ekonomiky. Vize digitálního trhu je tedy eh, nezbytná, nezbytným předpokladem, ale nikoli dostačujícím předpokladem. U sítí páté generace, eh, tedy eh, těch mobilních sítí, nekabelových, tak tady zaostáváme. My jsme dali 700 milionů eur do konzorcia a e, průmysl e, se zavázal investovat pětkrát tolik. A při tom dohánění, myslím, že se začínáme blížit Jižní Koreje a Japonsku. A cílem musí být to, aby sítě páté generace se v Evropě zaváděly stejně ve stejném časovém horizontu jako Japonsko a Jižní Korea. To může být tedy v letech 2020 nebo 2021. Velmi zajímavá byla otázka investic do digitální infrastruktury. Dámy a pánové, eh, tady musíme mít eh, jasně řečeno, kdo to má na zodpovědnost a co bude cílem. My máme eh, třeba v oblasti silnic, eh, železnic eh, jasně rozdělené zodpovědnosti, kdo zodpovídá za dálnice, kdo za okresky a tak dále. Nebo třeba v zdravotnictví taky máme já nevím, krajské nemocnice, městské nemocnice a tak dále. Nicméně u digitální infrastruktury, tedy širokopásmém připojení, Eh, tam panuje naprostý chaos. A v rámci Jugrova plánu musíme rozhodnout, co se, o co se budou starat eh, členské země ze svých rozpočtů, eh, regionální rozpočtu, jaké tomu, tam mohou být subvence, o co jsou, o co budou, za co budou zodpovídat města a za co Evropská unie. My tady máme Eh, různé dotační programy, které ovšem eh, eh, příliš se nevyužívají. Proč? My bychom měli tedy třeba takové kabelové propojení někde v městě, tomu dávat přednost před nějakým novým chodníkem nebo přístavištěm pro jachty. Čili my budeme muset opět rozhodnout, eh, kde můžeme spolufinancovat, eh, kde můžeme dávat garance a přilákat tak eh, privátní investory, například také na venkov. Poněvadž my skutečně budeme potřebovat celoevropskou, celoplošnou infrastrukturu, nejenom ve městech, v metropolích, ale také v těch řídce osídlených oblastech. Protože Eh, škola bez digitálních prostředků nebo elektronické zdraví eh, nebo autonomní vozidla. To může fungovat jenom tehdy, když budeme mít skutečně eh, celoplošnou síť, která nebude děravá a která bude mít řádné pokrytí všude, včetně Ukrajiny a západního Balkánu. A potom je tady ještě další otázka ehm, podpory a kritérií. Ano, já myslím, že bychom měli zůstat technicky neutrální, ale měli bychom mít určité kvalitativní standardy. Eh, Vectoring nebo ehm, eh, skelné, eh, skelné vlákno nebo kovový kabel, to nechme na investora na členských zemích, ale musí to splňovat eh, kvalitativní kritéria. Určitě nebudeme podporovat eh, toho, kdo chce eh, místo 3 MB zrychlit rychlost na 15. Když bude chtít zvýšit na 300, tak to prosím ano. Dále platformy. Ano, máme tady také pozitivní příklad, ze kterého se můžeme poučit v příštích týdnech. A sice Eh, jak zajistit nediskriminaci, eh, také odpovědnost na obsah. Takže my do konce roku tyto otázky, tyto otázkám předložíme návrh, zda a do jaké míry bychom měli regulovat eh, síťové služby tak, jak regulujeme Eh, tradiční eh, média a tak dále. To je otázky, které k tomu patří obča, obsah reklamy, zdanění a tak dále. To všechno tam bude muset být nějak ošetřeno. Já si myslím, že konsolidace telekomunikačního sektoru, sektoru by měla přivést eh, ne méně konkurence, ale lepší konkurence. Ale my máme víc než 200 telekomunikačních firm, eh, které tady fungují třeba jenom v jedné zemi. A máme příliš málo eh, celoevropských eh, hráčů, tak to je problém. My já mám radši tedy řádnou konkurenci v na trhu malých eh, než téměř žádnou konkurenci eh, v oligopolu. Eh, dále, pokud se týče těch pracovníků, ano, mě také zajímá, věnuj se velice tím, jak digitální svět mění svět práce. A patří k tomu třeba také práce z domova nebo změny pracovních procesů třeba i v průmyslu. A měli bychom dělat všechno proto, aby digitální revoluce člověku, pracovníkovi, zaměstnanci přinášela výhody a aby se omezily nebo zcela eliminovaly nevýhody. K tématu eh, digitální sensibility. Ano, my jsme velice dobří eh, v ochraně eh, pracovníků, třeba u Eh, běžícího pásu. A my toto musíme teď přenést do oblasti digitálních hrozeb. Tady také vypracováváme dobrozdání a eh, pozvali jsme hm, také odboráře, aby eh, se podíleli na výzkumných projektech financovaných z EU. Tak a poslední bod, to je geoblokace, portabilita a teritorialita jasné musí být to, že základem společného digitálního trhu je to, že národní hranice nebudou hrát žádné roli. Ale z této zásady je možné mít určité výjimky. A já eh, tady zmiňuji tři výjimky. Eh, a to vaše veřejnoprávní televizní stanice eh, dostávají koncesionářské poplatky nebo jsou nějakým způsobem eh, financovány státním rozpočtem a mají svoji úlohu na určitém teritoriu. Pokud ovšem bychom tu teritorialitu zrušili přes noc, pak tyto koncesionářské poplatky ztratí oprávnění. Například sport. Volejbalové, fotbalové kluby Eh, nám tedy říkají, že eh, oni jsou prostě eh, národní kluby, národní svazy. A kdyby se stali evropskými, tak třeba HSV Hamburg, zápas se San Pauli, to, to nevzbudí všude v Evropě stejný zájem. Prostě ta, pokud budeme chtít brát vážně rozmanitost eh, sportu i malých sportů na amatérské úrovni, tak ta teritorialita je tam důležitá. A já myslím, že Eh, právě to sportovní odvětví eh, se to bude snažit dokázat, čili oni budou pro zachování teritoriality. To, že tedy sport prostě musí mít svoji výjimku. A poslední příklad, film. Do evropského filmu jsme investovali hodně. Také třeba eh, tento parlament tomu Eh, věnuje mnoho práce, tak přesto evropský film se nemůže měřit s Hollywoodem. Prostě eh, Google, Netflix, eh, ty prostě kdybychom evropským filmu odebrali to teritoriální ochranu, tak tam se úplně ztratí. Ano. Třeba rakouský film, ten je dělaný pro Rakousko a pak má ještě druhý trh a to je Německo. Ale do budoucna my nemáme jeden jazyk, máme tady 24 oficiálních jazyků, máme 28 interpretací historie. Ani tedy eh, karikaturám prostě ne, neznám eh, po celé Evropě. Třeba německé Hojte Show nezajímá žádného Portugalce, nebo eh, eh, estenské dějiny moc Italů nepřilákají například. Jestliže chceme si zajistit kulturní bohatství, kulturní rozmanitost, eh, tak prostě nemůžeme zrušit tu teritorialitu třeba pro filmy. Čili geoblokáč, geoblokování eh, je vhodná, ale eh, musí být přenositelnost. Čili jestliže mám, já vím, eh, Netflix nebo Sky v Rakousku zakoupený, tak musím mít možnost si tento, já nevím, nějaký zápas sledovat, taky když jsem zrovna v Německu. Takže tak by to mělo být. Takže to je všechno, děkuji vám a těším se na příští setkání. Uh, well, thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. Byla to velice zajímavá diskuze pro nás všechny a prosím, nezapomeňte na to, že uh, vás tu vždycky rádi uvidíme, protože takovou tu diskuzi o digitální ekonomice, o jednotném digitálním trhu potřebujeme a naše spolupráce dosud byla velice kvalitní za těch uplynulých šest let, nejen v tom loňském roce, takže vám ještě jednou děkuji. Uh, uh, dear colleagues, ladies and Vážení kolegové, dámy a pánové, a nyní se dostáváme k zasedání koordinátoru, takže pokud mohu, chtěl bych požádat vás všechny, kteří nejste zapojeni do zasedání,